Good afternoon. Krásné odpoledne, dámy a pánové, kolegové z národních parlamentů a národních vlád, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás srdečně přivítala na dnešní zasedání, které jsme připravovali dva roky. Při prvním pokusu jsme neměli ani jednu jedinou přihlášku ze strany národních parlamentů a stálý zástup, od stálých zástupců vlád a proto jsme rádi, že jste dnes dorazili. Máme tady zastoupení z 11 národních parlamentů a komor včetně čtyř předsedů výboru je zastoupena Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Německo a Belgie. Všechny vás srdečně vítám. Kolega z Estonska eh, odřekl eh, kvůli krizi vládní v Estonsku a polský kolega onemocněl, jinak bychom tady měli ještě více členských států zastoupených. Máme radost, že stálá zastoupení Jirska, Kypru, Malty, Nizozemska a Slovenska jsou také mezi námi. I vás srdečně vítám ehm, pro nás je výměna názorů s národními parlamenty nesmírně důležitá, protože náš výbor pro rozpočtovou kontrolu se zaobírá od kontrol 80 výdajů z oblasti sdíleného řízení. A e, zajímají nás vaše názory a e, chceme i e, toto téma dát prostřednictvím vás příslušným vládám. Vítám také pana Lazaru z Evropského účetního dvora, který je odpovědný zástupce pro prohlášení o věrohodnosti který eh, nám také poskytne úvod. Srdečně vítám také zpravodaje pro udělení absolutoria za roky 2013 až 2015 Joachim Celer z Německa, Berlíňan, a ráda bych vám řekla, že pro nás otázka, jakým způsobem se nakládá s penězi, je klíčovou záležitostí. Není něco, co jen tak, jak si odhákujeme jako národní parlamenty, si to očkrtneme, tak, jak se to dělá. Použití prostředků bychom považovali eh, za nezměnitelné. My chceme vždycky se poučit Eh, z toho, jak můžeme zlepšit naši práci v příštích letech. Proto tady vítám také zástupce Evropské komise, místo předsedu generálního ředitelství eh, eh, Agri, Regi a rozpočet. Jsme rádi, že jste všichni přišli a já dám rovnou slovo panu zpravodaji za běžící rok, a to je rok 2015. Ráda bych vás upozornila na to, že tady na ty světle modré listy se můžete zapsat, přejete-li si dostat slovo tak, abych vás mohla oslovit, jak se sluší a patří. Pan Celer má teď slovo jako zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane Lazaro, kolegyně a kolegové z národních a regionálních parlamentů a vlád, i mm, e, já vám chci velice poděkovat za to, že jste přijeli, e, protože se domnívám, že spolupráce mezi členy Evropského parlamentu a členy národních parlamentů i regionálních parlamentů je nesmírně důležitá. Vždyť my podporujeme velmi silně i národní a regionální politiku. Eh, Snažíme se formulovat společně cíle a také společně přispívat k jejich dosažení. A v současné době se nacházíme ve velice důležité fázi Evropské unie. Když se podíváme pouze na finanční záležitosti, nejedná se pouze o udělení absolutoria za rok 2015. A rok 2015 je zvláštním rokem, protože je to druhý rok nového mm, dotačního období ale je to také rok, který plně spadá do kompetence současné komise, což v roce 2014 ještě tak nebylo. Udělování absolutoria souvisí eh, také s diskusí a bilancováním poloviny období pro víceletý finanční rámec. A začínáme také s takovou po bilancí v polovině období eh, k tomuto víceletému finančnímu rámci s diskusí, jak by to mělo dále se vyvíjet s finančními nástroji Evropské unie. Evropský rozpočet eh, se napájí z velké části z příspěvků členských států, které ze svých rozpočtů eh, posílají ty příspěvky které jim zaplatili daňoví poplatníci. I když provádění je záležitost exekutivy, ať už je to národní či regionální úroveň, a neděje se tomu v kontextu národní, národních či regionálních rozpočtů, tam, kde tady existují regionální rozpočty, abych tady citoval jednoho slavného komisaře, všichni sedíme na stejné palubě, na palubě stejné lodi. 80 evropského rozpočtu, když je schválen v rámci víceletého finančního rámce, jde zpátky do členských států, kde se tyto prostředky vynakládají v rámci zemědělské politiky, výzkumné politiky v rámci výzkumných programů a také do kohezní politiky, čili politiky soudržnosti z příslušných fondů. Aby prostředky v souvislosti s příslušnou směrnicí byly správně vynakládány. To jsou pravidla, na která musíme dbát, ale právě tak důležité pro nás je tázat se zda, tím skutečně dosahujeme těch cílů, které jsme si stanovili na základě prostředků, které vynakládáme. A v této souvislosti vedeme také další diskuse. Slyšíme, že Situace je stížena několika stupňovou byrokracií, pravidla na evropské úrovni, jednotlivé státy mají svá vlastní pravidla a regionální úroveň si k tomu ještě přidá zase svá regionální pravidla. Takže ti, kteří jsou zapojeni do implementačního programu, mají většinou potíže aby vůbec celou situaci mohli řádně zvládnout se svými kapacitami a se svými prostředky. Prvořadou úlohou našeho výboru je zlepšit tuto situaci, ale jsme odkázáni na informace, údaje a poznatky a hodnocení členských států. Vlastní možnosti Evropského účetního dvora jsou omezeny bez těchto informací. A to nás nutí k ještě silnější spolupráci, než jak to možná bylo v minulosti. Myslím si, že tady máme tedy společný úkol, který bychom měli lépe zvládat v intenzivní spolupráci společně s národními parlamenty. Já se již teď těším na naši diskusi ve třech panelech, jaké poznatky získáme, jak vy hledíte na tyto záležitosti. Je to důležité nejenom pro hodnocení rozpočtu nebo vynakládání prostředků z rozpočtu za rok 2015, ale abychom mohli zlepšit také vynakládání prostředků z evropského rozpočtu eh, pro příští roky, protože tyto prostředky zase z velké míry jsou dávány k dispozici členským státům. Děkuji. A teď se dostáváme k prvnímu řečníkovi, panu Lazaru z Evropského účetního dvora. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně, pane Salere, Pane zpravodaji, vážení poslanci Evropského a národních parlamentů, začnu tím, že poděkuji paní předsedkyně výboru za to, že pozvali zástupce národních parlamentů k tomuto setkání. Pro mě osobně je vždycky poctou, mohli se účastnit jednání při podobné příležitosti za účasti mnoha účastníků a zástupců národních parlamentů. Toto je první eh, zasedání a já budu hovořit ve všech třech blocích tohoto zasedání tak velice stručně představím Evropský účetní dvůr. Jedná se o strážce evropských financů. Náš dvůr nekontroluje rozpočtové věci, snažíme se, aby Evropská unie měla včas relevantní zprávy, pomáháme radě a komisi implementovat rozpočet. Jedna ze zpráv je výroční zpráva zahrnující naše názory na všechny probíhající akce. Já šéfuji páté komoře, která se soustředí na administrování Unie a nesu odpovědnost za výdoroční ztrát, každoroční ztrátu toto zasedání znamená nový model spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Já se ohlédnu v čase, budu hovořit o dlouhodobých cíli, cílech účetního dvora a Evropský účetní dvůr po celou toto dobu měl tyto cíle, mále cíle, má za cíl, aby vydávání peněz bylo efektivnější a aby podléhalo jednotnému auditu. Rozpočet na rok 2015 by měl být 140 miliard, rok 2016 je třetím rokem sedmiletého finančního rámce 2014 až 2020. Výdaje rozpočtu jsou rozděleny do různých oblastí podle jednotlivých kapitol víceletého finančního rámce. Členské státy jsou zahrnuty do velké části evropského rozpočtu. Členské státy vybírají velkou většinu příjmů. Evropský účetní dvor ve své každoroční zprávě zveřejňuje záznamy a informuje třeba naše zpráva o GNI 2013. Letos jsme hovořili o, eh, mezi, o vnitrokomunitární DPH a o tom, jaké příležitosti to v členských státech skýtá. Členské státy vybírají projekty pro investice a vytváření pracovních míst a zlepšení infrastruktury a vzdělávání lidí nezaměstnaných kontrolují a vyplácejí nároky farmářům, starají se o projekty soudržnosti. Toto všechno obnáší asi 80 výdajů EU. Komise nese odpovědnost podle článku 317 smlouvy. Stejný článek říká, že rozpočet má být implementován ve spolupráci s členskými státy a že se tak má dít způsobem, který bude efektivní, eficientní, hospodárný, tak, aby za patřičné peníze vznikla patřičná hodnota a aby to všechno bylo doprovázeno přidanou unijní hodnotou. Je třeba, abychom těchto sílů dosahovali. Také jsme definovali celou řadu cílů toho, cílu, jak vydávat unijní peníze. O tom budeme hovořit jak na tomto, tak i na příštích zasedáních. Můžeme to sumarizovat tedy takto. Vydávané peníze jsou řízeny, kontrolovány, dokumentovány transparentním způsobem. Unijní pravidla jsou jasná, jednoduchá, tak aby se dosahlo očekávaných výsledků a abychom se vyhli zbytečné uh, byrokracii. Je třeba, aby práce podléhala kontrole ze strany nezávislých auditorů, tak aby Evropský účetní dvůr mohl být dostatečně efektivní už v raných fázích kontroly. Naší ambicí je mít jednotný přístup, který bude splňovat všechny tyto podmínky. Nedávno jsme reagovali na nejnovější vývoj, vzali jsme to jako, při, jako uh, výzvu v oblasti zemědělství, třeba téma ozelenění a také jsme eh, využívali informace o zbytkové míře chybovosti. Stále se snažíme poskytovat nezávislé auditorské zprávy v tomto procesu. Parlamentní dozor je klíčem, který poskytuje za finální odpovědnost za implementaci rozpočtu. Evropský parlament hraje hlavní role a výbor pro kontrolu rozpočtu, výbor KONT je hlavním hráčem, protože připravuje návrh zprávy o abs- udělení absolutoria pro hlasování pléna. Zhruba 80 procent výdajů EU spravují orgány členských států. Členské státy mají specifickou roli v udělování absolutoria EU. ECOFIN Eh, poskytuje doporučení Evropskému parlamentu a tedy národní a regionální parlamenty hrají dvojí roli. Dozírají na své vlády a jsou pak konfrontovány s rozhodnutími například o eh, kohezních eh, projektech kofinancování nebo o zemědělských výdajích. Kolegové a já u účetního dvora pomáháme jak evropskému, tak národním parlamentům v jejich dozorové funkci. Naše každoroční zpráva se věnuje kontrole účtů a e, také řádnému kontrolování výdajů. Diskuse s národními parlamenty vede k tomu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku kohezních projektů a abychom měli kompletní a uzavřený obrázek o tom, jaké jsou výdaje Evropské unie. Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát. Hned budu pokračovat s řečnickým seznamem pana byl z zemědělského výboru nebo komise. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane zpravodaji, vážení členové tohoto výboru, pane Lazaru. Mohu se pouze připojit k tomu, co zrovna říkal pan Lazaru. Velmi vítám tuto příležitost vyměnit si názory mezi téměř všemi úrovněmi které jsou začleněny do mm, oblasti výdajové EU. Je to vynikající mm, příležitost si vzájemně říct, kde jsou problémy a možná jak by mohla vypadat řešení a kde je hledat. Jak už říkal pan Celer, všichni jsme na jedné lodi pravděpodobně mm, sami přispíváme k problémům stejnou měrou, jak je později budeme se snažit řešit a to vše by mělo být uděláno konstruktivním způsobem. A teď se přejdu k tématu své prezentace. Výrazy důvěra a kontrola jsou často používány jedním dechem. Všichni známe takové běžné fráze jako důvěra dobrá, kontrola lepší, ale ověřuj, i když důvěřuješ. Podle Wikipedie důvěra znamená, že jedna strana je ochotná se spolehnout na kroky strany druhé a tím e, e, je důležité, zároveň důležité i kontrolovat kroky druhé strany. E, nejistota sebou nese rizika, že by došlo k selhání, pokud druhá strana se nechová žádoucím způsobem. Takže je tu pro úzké propojení mezi důvěrou a kontrolou. Skoro bychom mohli říct, že kontrola je základnou, základem důvěry. Ale pak otázka zní, kolik kontroly je zapotřebí, aby se rozvinula důvěra a kolik důvěry si vlastně přeme, přejeme vytvářet. Eh, prošetřím tyto věci z pohledu sdíleného řízení. CAP a také z pohledu eh, generálního eh, ředitele, který je zodpovědný za zvládání značné části evropského rozpočtu. Stupeň účinnosti eh, národního řízení SAP a kontroly do určité míry může být odvozován od míry míry eh, chybovosti eh, a dvůr tady vidí míru chybovosti, že je to 9% za rok 2015. A to znamená, že tady máme e, uštění skoro 97% výdajů společné zemědělské politiky. E, Míra chybovosti u blíže 1, přímé výdaje e, je 2,2% a to je téměř na, úrovni, na dané úrovni, zatímco pilíř druhý, ten stále ještě tady je to 5,3%, což znamená, že zásadní vylepšení jsou ještě nezbytná. Ovšem, když se budeme soustředovat na eh, individuální eh, agentury, tak eh, je ten obraz trošku diverzifikovanější. Podívejme se na posouzení v DG Agri z roku 2015, zpráva o ročních aktivitách, při pilíř 2. Tady vidíme, že byly udělány rezervy na platební agentury 24, protože to bylo nad 2, 5% a nebyly Eh, nebylo nalezeno dostatek ehm, plačujících okolností, ale to znamená, že 48 platebních agentur byly buď pod tím Prahem, anebo alespoň nevyžadují vytváření rezerv. DG Agri eh, se dopracovala k tomuto posouzení jenom díky eh, svým široce založeným auditním aktivitám a tím, že byly také využity jiné zdroje auditní, jako eh, zdroje dvora a ostatní certifikační grémia. To také ukazuje, že tato je ujištění, které je v souladu s opatřeními finanč, finančními regulami bez eh, kritické, eh, kritických auditů. Co se týče spolehlivosti eh, těch kontrolních dat, které byly předloženy plativními agenturami DG Agri, myslíme si, že jsou spolehlivé v tom smyslu, že nemáme důvod předpokládat, že by členské státy nám poskytovaly chybná nebo manipulovaná data či informace. Ale co víme, je to, že kontroly, které byly provedeny platebními agenturami, eh, v mnoha případech nevysledují veškeré chyby a nesrovnalosti, které existují. A proto DG Agri, když propočítává eh, své, svou míru chybovosti v ročních zprávách a aktivitách, eh, přizpůsobuje kontrolní data směrem nahoru a využívá všech disponibilních eh, informací z auditu. Čím více certifikační gremí bude dodávat tyto, tato data, data, tím více bude schopna komise využívat tato stanoviska pro svou vlastní, pro svou vlastní práci. A tady mohu pouze podtrhnout to, že sledujeme stejné zájmy jako účetní dvůr a e, chceme e, co nejdříve zvolit tento jednotný e, auditní přístup. Kontrola do jisté míry tlak auditní na příjemce a na platební agentury bývá často kritizován a říká se, že je příliš tvrdý a že z toho vyplývá nadbytečné byrokratické břemeno a e, pak je tady celá řada dalších opatření v rámci GAP. E, e, toto ukazuje, že vlastně je to zacíleno na dva různé jevy. Za prvé, komplexnost politiky, Tady se ukazuje, že, to, že se to týká silnější části GAP, hlavně, GAP, hlavně druhého pilíře. A za druhé, je to příliš těžkopádná a tvrdá kontrola a sankční pro mechanismy na úrovni příjemců a pravděpodobně příliš mnoho výdajů ze strany auditních a platebních agentur. Takže tady stojíme před skutečným dilematem. Jak je možné uvolnit toto administrativní břemena, které vyplývá z těchto auditů a kontrol a zároveň jak zajistit nízkou míru chybovosti a účinnou implementaci společné zemědělské politiky ze strany členských států. Když se podíváme na tyto otázky, rád bych ilustroval e, některé naše kroky tím, že prodiskutujeme čtyři hlavní faktory, které e, jsou takovými spouštěči auditu a kontrol. Za prvé, myslím si, že mohu říci, že je e, jasné, že komplexnost kontrol z velké míry odráží komplexnost opatření, která mají být kontrolována. Což znamená, že snížení kontrolního auditního břemena vyžaduje snížení komplexnosti a jinými slovy, eh, to vyžaduje zjednodušení. Komisař Hogan tady sledoval tuto část od samého začátku svého mandátu tím, že implementoval celou řadu eh, změn a zjednodušení v oblasti nařízení eh, na úrovni komise. Také se angažuje v modernizaci a zjednodušování společné politiky, a to v kontextu balíčku Omnibus a stejně tak v souvislosti s dalším víceletým rámcem. Ono to je ctižádostivý cíl, pro, eh, protože naše zkušenost ukazuje, že legislativní legislativní e, proces e, není, e, neznamená nutně, že jeho prioritou je zjednodušování. Za druhé, podívejme se na žádoucí úroveň dodržování pravidel. To je, teď je to 98%, tak je to nastaveno. Není pochyb o tom, že snaha dosáhnout takovéhoto stupně, takzvaného compliance, toto je silný motor pro vyžadování pravidel, kterých kontrol přímo v terénu a také jde o obsáhlé auditní aktivity komise. To, Toto hlavně platí pro pilíř 2 eh, s jeho relativně vysokou mírou chybovosti. Je tu dohoda eh, o eh, lépe uspůsobených pra, Prazích lepší. tedy toto zdá se není teď na programu dne, protože aktuální míra chybovosti by měla být posuzována alespoň ve světle korektivních kapacit komisí a um, um, Komise eh, ve svém eh, ročním zprávě v roce 2015 eh, mluví o oblasti zemědělství, říká, že odhadovaná množství, objem rizika není zcela jasný poté, co se vezmou v úvahu budoucí finanční korektory. Za třetí, Eh, týká se to mechanismu splňování slibu. Eh, je, je důležité používat moderní technologie tam, kde je to možné, stejně tak jako řešení IT. Integrovaný eh, systém administrativy AJAX se svými balíčky, se svými identifikačními systémy na bázi IT, se svými širokými aplikacemi vzdáleného detekování a e, také zavedení e, nového geospecifického aplikací e, na straně zemědělců. Toto je příkladem toho, jak využívání moderních technologií může usnadnit aplikace přímo v místě a zároveň může udržet míru chybovosti, chybovosti plateb pod kontrolou na dané úrovni. Eh, zároveň bychom ve všech oblastech eh, společné politiky se měli poučovat, poučit ze zkušenosti Ajaxu, tam, kde aplikační proces eh, už přinesl informace pro zemědělce veřejné a umožňuje tzv. pre-screening, tak, aby bylo možné identifikovat a korigovat chyby, než se stanou definitivními. Za čtvrté, dovolte mi, abych udělal, aby něco řekl o eh, kontrolách auditech založených na eh, rizicích. Eh, tady nejde o princip nákladu a výnosu užitku a výdajů. Tady existují analýzy, takzvané spotčeky. Platební agentury teď mohou snížit úroveň kontroly, kontrol z 5% na 3% nebo dokonce i 1%, pokud jejich kontrolní systémy fungují dobře. Dosud to bylo šest platebních agentur, které využívají těchto možností do budoucna eh, se mohou tyto obce rozšířit na ostatní podpůrná eh, programy za předpokladu, že certifikační grémia eh, ukáží solidním způsobem, že národní kontrolní systémy mohou být, jsou systémy, na které je možné se spolehnout. Na této bázi pak DG Agri by bylo schopné přeorientovat své auditní aktivity a koncentrovat se ještě více na platební agentury s nejvyššími riziky a s, ne, nesrovnal, a s platbami, které vykazují nesrovnalosti. Tady máme jednotný auditní princip, který pak naše audity udělá efektivnější a e, zároveň budou daleko více zacílenější. Dovolte mi, abych se s vámi konečně krátce podělil o takové předběžné úvahy o tom, jak zjednodušit právní rámec pro rozvoj venkova po roce 2020. V souladu e, s, uvahami, s, s, e, s koncepcí, která vyplývá z rozpočtu EU, by do budoucna měla se to vše své aktivity zakládat na daných na cílech, než na Eh, podmínkách spojených se způsobilosti. Eh, podle toho by členské státy měly i nadále fungovat na základě svých eh, antikondicionality a budoucí programy aktivit spojených s venkovským rozvodem, rozvojem by mělo být ve souladu s prioritami a cíly EU. V takovémto rámci by pak mělo, bylo možné některé věci zredukovat a mohli bychom zajistit zdravé finanční řízení a řádný mm, proces. Samozřejmě taková sada nových pravidel by zůstala nezbytná, eh, například ehm, s ohledem na určité aspekty, eh, významné aspekty některých oblastí, jako venkovský rozvoj a opatření ehm, ehm, eh, agri, to jsou například oblasti s nějakými přírodními omezeními to je takový model založený na výkonnosti. Tady se budeme soustředovat na dvě oblasti. Dosažení výsledků a kontrola pravidel na evropské úrovni. Protože tady máme právně závazné cíle na straně příjemců, tak pravděpodobně to asi vůbec nebude jednoduché. Měli bychom zvážit, jestli by výkonnost neměla být posuzováno na regionální úrovni nebo na úrovni členských států. Komise by se soustředila na audity zaměřené na výkonnosti a posuzování posuzovala by účinnost a eh, ekonomičnost eh, eh, implementace programů členských států a zároveň by měly být respektován zjednodušený právní rámec a to, do jaké míry jsou plněny podmínky ex ante kondicionality tím, že dosáhneme více výsledků, toto, toto je tady jasně na programu dne na období po 2020. E, toto můžeme, bude, může být uděláno dobře, může to e, pomoci snížit kontrolní břemeno a bude to dobré pro příjemce i platební agentury, ale e, dobré i pro systém, který je založen na výkonnosti, celý ten rozsah zjednodušení pak bude odpovídat tomu, co vyžadujeme v oblasti externích kontrol a bude to v souladu s nařízením eh, v rozpočtu EU také. Eh, tady bude prostor pro důvěru v členských státech a pak bude možné provádět eh, politiku rozvoje venkova. Děkuji vám. Děkujeme i my vám a budeme hned pokračovat. A sice slovo dostane státní ministr zemědělství a životního prostředí spolkové země Sasko, pan Tomas Schmidt. Srdečně vítejte. A hned bych vám také raději, řekla, raději rada řekla u tématu mm, důvěra je dobrá, kontrola je lepší. E, u venkovského rozvoje Sasko má chybovost 2,76%, nahlášeno teda do Bruselu a zemědělská, e, zemědělský výbor to zvýšil na 4, něco procenta. Toliko tedy k tématu důvěra je dobrá, kontrola je lepší. Pro nás je tato otázka, jak spolehlivé jsou údaje, eh, které sdělují členské státy Bruselu, zcela rozhodující, eh, protože eh, jedině budeme-li se moci spolehnout na toto čísla, můžeme dělat také smysluplný audit. Těšíme se na vaše sdělení, pane ministře, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, paní doktorko Gresle, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, kolegové z národních parlamentů, zástupci komise, vážené dámy, vážení pánové. Eh, já děkuji za to, že nám byla dána možnost podělit se s vámi o naše představy eh, o mm, diskutovaném tématu po roce 2020. Ehm, před agrární reformou jsme postupovali stejně, my jsme proto zvolili náš přístup. Možná, že bych nejprve něco řekl k našemu svobodnému státu Sasko. Jsme jednou z nových spolkových zemí, již to tady zaznělo. I my jsme v těchto posledních 25 letech měli ohromnou podporu z evropských fondů. Bez této podpory Evropské unie by takový rozvoj eh, Saska nebyl možný. Eh, víme, jak významná je pro nás Evropa. Víme, jak důležitá je Evropa pro regiony, které potřebují mm, se dále rozvíjet, zejména v těch zemích, které přistoupily později. Proto je nesmírně důležité volit takové postupy, které jsou v členských státech rovněž průchodné a reálné. My jsme si zpočátku položili otázku, pakliže před každou reformou se hovoří vždycky o zjednodušení. Jak je možné, že je tak obtížné, aby se tohoto cíle dosáhlo? Já si myslím, že jedním z důvodů je, že když se eh, bavíme jenom o částech z celého systému, eh, tak lze dosáhnout dílčích zjednodušení, ale systémy a nařízení eh, jsou spolu v komunikaci, to znamená, že na jiném místě se může dospět spíše ke komplikacím komplikovanější situace a proto jsme chtěli učinit kompletní návrh pro nové eh, podpůrné dotační období. A na základě toho jsme formulovali naše doporučení. Eh, my samozřejmě vždycky velice rychle vedeme obsahové diskuse o tom, jakým směrem a kolik ze zemědělského rozvoje by mělo jít do venkovského rozvoje, do ochrany přírody, eh, do zemědělství. A tady si myslím, jsou ty kontroverze největší. A proto my náš návrh jsme oddělili od těchto obsahových diskusí a já hovořím pouze o smluvní záležitosti nezávisle na tom, kolik procent jde do ochrany přírody, do venkovského rozvoje a tak dále. O tom bychom se měli bavit později. I to je, domnívám se, cesta, jak nalézt rychleji akceptanci. Samozřejmě, a to už tady předřečníci řekli, Potřebujeme právní rámec pro korektury a pro správné nasazení prostředků. Potřebujeme rámec, který bude proveditelný v jednotlivých členských státech. Je jasné, že podvod musí být jasně sankcionován, o tom není diskuse, ale potřebujeme rozdělit chyby z postupu, vznikající na, eh, z postupu a e, záměrné chyby. Je třeba, aby se zvýšila akceptance v Evropu a proto tato kontrola je důležitější než jindy. Ta důvěra je zcela zásadní. Eh, my jsme si všichni eh, uvědomili a také jsme se snažili zviditelnit celý ten rámec těch nařízení, říkáme tomu tady džungle, to, co musíme všechno držet. My jsme začali v roce 1994 s nařízením, které mělo 80 stran Eh, pět nařízení po 30 stranách. V současném programu to má tisíc stran, 24 nařízení, 60 hlavních směrů s více než dvěma tisíci stranami textu. A já si myslím, že tady už je zcela zjevný ten problém. Eh, když eh, je třeba dodržet to všechno, pakliže eh, každá kontrola bude mít za základ celý tento balíček regulí, no tak to je samozřejmě chybovost už předem naprogramovatelná, byť se snažíme postupovat co nejpřesněji. A tím pádem už je předprogramováno pro regiony, Eh, že tady budou problémy, že nebudou schopny dodržet všechny tyto předpisy, proto je významné, abychom se drželi orientace na cíl. Samozřejmě nejdůležitější ze všeho je, aby se na závěr dosáhlo cíle a je přece netolik významné, zda e, ta cedule je o 2 cm eh, menší nebo větší, která ten cíl indikuje. A rozhodně by neměla být sankcionávaná takováto chyba kontrolní systém. O tom už se tady také hovořilo. My ze saského hlediska máme takový kontrolní systém, kde šest institucí často kontroluje stejné záležitosti. A proto je třeba mít naprosto jasná pravidla, kdo odpovídá za jakou kontrolu protože práce, která zatím vězí, je enormní. Abych tady nemenovala jenom příklad Saska Bádensko, Vrtenbersko v minulém dotačním období konstatovalo, že v Bádensku, Vrtenbersku eh, se 100 euro muselo vynaložit na kontrolu programu, který obnášel na 3 eura. 300 eur, promiňte. A eh, například tam, kde se eh, vydalo 9 tisíc eur, jenom proto, aby se konstatovala chyba ve výši 23 eur. A to si myslím není správná cesta. I my můžeme jmenovat příklady ze Saska formální chyba při dotaci eh, přes tisíc euro vedla k tomu, že stát eh, Sasko musel zaplatit přes 180 tisíc eur sankci. A to vedlo k tomu, že eh, prostě se bude realizovat jenom to, kde panuje jistota, že je všechno v pořádku. To znamená, že se spíš hledí na správnost té cesty, než na správnost dosažení stanoveného cíle. A e, to by mohlo mít za následek, že už se nebudou potom posílat žádné žádosti. My jsme udělali celou řadu zkušeností s tím jako žadatelé. Přeci je třeba soustředit se na to, co je ten cíl a nikoliv je to, co se tady dělo v minulosti a říkat si, no e, požádáme o to, co bude nejjednodušší a co se domníváme, že bude prosaditelné. E, proto jsme zvolili přístup my, tomu, my jsme to nazvali ILR Reset. Planety se točí dál. Ano, tento obrázek. A sice, eh, už jste ten obrázek jednou viděli, ale my jsme chtěli, abychom ze stávajícího systému dospěli k drastické realizaci stávajících systémů eh, Eh, my chceme prostě zjednodušení administrativy, méně centrálních předpisů, jasná závazná pravidla, žádné závazné hlavní směry. A když hlavní směry, tak jenom pro popis postupu a nikoliv jako e, pravidla, která je nutno do písme nedodržet. To už zaznělo z úst mého předřečníka. A samozřejmě i pro nás je významné to téma důvěry. Potřebujeme důvěru v kontrolní systém ale co je třeba auditovat, co je třeba certifikovat? A když se konstatují chyby, v případě, že se auditují kontrolní systémy a konstatují se chyby, pak je třeba také provádět další kontroly a na konci musí být sankce. V tom jsme si zcela zajedno. U toho příkladu paní předsedkyně, že svobodný stát Sasko nahlásil 2,7% chybovost, a Evropská komise konstatovala 4,4%. I tady se nerozlišuje, zda je to podvod a či zda to byly chyby v postupu, třeba že se dosáhlo cíle. I to je třeba zcela jasně rozlišovat. A proto nás přístup spočívá v zeštíhlení právního rámce. To znamená jasná orientace na cíl, a žádná fixace na dodržování postupu. Už jsme provedli ojedinělé audity. Je třeba, aby tady byly zcela jasné konkrétní kompetence pro další subvenční období. Ještě bych rád zdůraznil, že pro nás je důležité, aby kontroly odkrývaly podvod, ale rovněž tak důležité je, aby došlo k znovu obnovení důvěry a z nové soustředění se na cíle. A to nám může pomoci dospět k větší akceptanci ve veřejnosti. A my jsme proto zvolili tu cestu, že jsme napsali celou řadu, celé řadě dalších členských států, podělili se s nimi, protože není možné, aby ty regiony, které jsou nejvíce podporovány, nebyly schopny tu podporu realizovat a uskutečňovat. Potřebujeme radikální nový start, proto náš návrh a děkuji vám mnohokrát ještě jednou za to, že mohu být mezi vámi. I my děkujeme srdečně především za vaše inovativní návrhy, o kterých velice rádi budeme diskutovat. Eh, my jsme původně počítali s tím, eh, že Eh, tady bude hovořit zástupce z Estonska, ale ten se omluvil, takže máme hodně času na to, abychom diskutovali o této problematice. Pan Pereira z Portugalska, prosím. Buďte vítán, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, milí kolegové. Zastupuji výbor pro zemědělství portugalského parlamentu. A záleží nám na tom, aby věci pokračovaly. Jde o komunikaci, o lepší komunikaci mezi členskými státy a evropskými institucemi. Pro Portugalsko je takovéto zlepšení velice důležité pro využívání evropských dotací, hlavně co se týká společné zemědělské politiky. Víte, že Portugalsko z historického důvodu je zemí, které dostalo docela málo, co se týká prostředků na zemědělství. Měli jsme v prvním pilíři malé příjmy, ale to všechno vychází z minulosti. Ryze finančně viděno jsme dostali hodně do portugalského zemědělství. Mělo to přímé i nepřímé dopady na produkci na inovaci, na prodej a tak dále. Máme pocit, že finanční podpora v posledních 30 letech nám umožnila spoustu věcí, kterých bychom jinak dosáhnout nemohli. Dnes máme v Portugalsku silné zemědělství. Bylo by to jinak pro portugalský stát velice obtížné něco takového zvládnout bez evropských dotací, ale přesto jsme problémy měli při aplikaci uh, prostředků. Jeden při využívání prostředků. Jeden z problémů je, že to propojení mezi členským státem a komisí ne vždycky fungovalo dobře. Bylo to příliš nepružné. Příklad, v roce 2008 členské státy dostaly 28 miliard a pak pokutu za nedodržení předpisů EU. Já se domnívám, že by bylo bývalo lepší, lépe to zvážit. Je třeba rozlišovat mezi nepřiměřenými výdaji a chybami. Proto tedy kontrolní mechanismy značně pokročily a výsledky nebyly vždycky takové, jako bylo žádoucí chyběla osvěta národních orgánů, takže Evropská komise to či ono vykládala jinak. V roce 2015 Portugalsko muselo vracet ohromnou sumu po roce 2009, 10 a 11 a to všechno vycházelo z 3,6%, protože to či ono chybělo. Tedy Nakonec děláme, co můžeme, ale myslíme si, že je třeba zlepšit komunikaci. Komunikaci mezi místními správními orgány a komisí, aby bylo možno využívat dotací co nejlépe. Třeba greening, ozelenění. Model greeningu má dobré možnosti, ale všechno je to velice teoretické a uh, neodpovídá to konkrétní národní situaci. I tady by bylo třeba se na to ještě podívat, aby ustanovení byla střižena na míru podle potřeb jednotlivých zemí. Tedy nesmíme být tak eh, umanutí, protože celé to pak často má negativní dopady a v podstatě se to vrátí jako bumerang. A poslední příklad, co se týká bezpečnosti a bezpečnosti potravin. Ustanovení a předpisy pro národní výrobu potravin nejsou dostatečně pružné. My v Portugalsku si myslíme, že národní orgány vykládají spoustu věcí, aniž by mohli k věcem přistupovat pružně a tím pádem to všechno nemá dostatečně pozitivní výsledky. Dalo by se dlouho, dlouho pokračovat. Ne vždy to hladce funguje mezi komisí a členskými státy. Je třeba rozlišovat mezi produkty a to je šance pro zemědělství. Máme dlouhou řadu výrobků, víc než 200 jich spadá pod ochranné geografické označení nebo ochranné označení země, zeměpisného původu víno, ovoce a mnohé další. I tady je třeba, aby ty předpisy byly pružnější ze strany evropských institucí, abychom eh, mohli využít pozitivního dopadu, abychom skutečně něčeho dosáhli, abychom dosáhli očekávané přidané hodnoty. Vedle striktní aplikace rozpočtových pravidel je také nutné být dostatečně pružní a shodnout se na tom, že evropské zemědělství má v různých oblastech různé podmínky a je tedy třeba k němu přistupovat diferencovaně. Je vždycky potřeba přizpůsobit kon- předpisy konkrétním podmínkám. Děkuji vám. E, taky jsem vám chtěla říct ještě nějaká čísla. Za IFAP v Portugalsko jsme v roce 2000 15 měli 3,3 desetiny procenta, to znamená mm, nesprávně vydané prostředky 10,44 eh, podle informací komise. Stejné místo hlásilo v jiném roce žádná cena 82%, zatímco komise to korigovala na 4,73 u přímých plateb jinde to bylo žádná celá 66 a korigováno na 1,5%. Hovoříme-li o zjednodušení, musíme hovořit i o dosavadním výkonu těchto platebních míst. Já jsem vždycky na to na straně těch, kdo jsou pro méně kontroly, ale bylo by dobré, abychom se na tu stávající kontrolou mohli lépe spolehnout. Je třeba hovořit o tom i s komisí, jak to zvládnout, protože je třeba místní orgány lépe informovat, lépe vzdělávat. To je věc, kterou my také vidíme. Teď bych ráda dala slovo panu kolegu Balaruasovi z Řecka a také bych chtěla říct, že jsme se velice snažili navázat kontakt s tím řeckým výplatním místem. Dvakrát jsme tam byli, zaznamenali jsme výrazné zlepšení, co se týká vyplácení prostředků přímých dotací. S rozvojem venkova to zatím ještě není až takové, tam byla chybovost 6,5% a komise to eh, žádná celá 65, to byla komise, to zvýšila na víc než 5% takže je třeba vždycky dobře vědět, o čem se hovoří, abychom se v diskusi nemíjeli. Máte slovo, pane kolego. Paní předsedkyně. Rád bych Nechtěl bych teď eh, se pouštět do detailů, ale a nechtěl bych analyzovat čísla. Nechci ani se zvlášť věnovat tomu, co bylo řečeno, protože eh, ve skutečnosti tady existují různé pohledy na to, co říkají národní místa a eh, místa v Bruselu. V zásadě chci říct následující. Na začátku už se to říkali také forma zprávy, ta se odráží v míře chyb. Kvota chybovosti je téměř stejná v sektorech, kde máme eh, rozdělené zpravování prostředků, ale je to na stejné úrovni, co se týče výdajů, které jsou zpravovány komisí. Takže jinými slovy, ehm, říkali to také ostatní kolegové, měli bychom Eh, celou byrokracii a to vše, co je komplikované, zjednodušit. A když to uděláme, tak se nám podaří vytvořit institucionální rámec. A tímto způsobem přeci bude možné snížit míru chybovosti. A teď k samotné diskusi. Dovolte mi, prosím, abych řekl toto. Jsme toho názoru, že systém sdíleného eh, zpravování eh, prostředků, to znamená, rozkládá eh, se to mezi jednotlivé země a bruselské instituce, tento systém přispívá k tomu, že je tu lepší účast, že to je lepší sdílení evropské myšlenky. Jde totiž o evropskou přidanou hodnotu a to musí být do budoucna udrženo. Ovšem, to celé musíme zjednodušit a e, spružnit. A paní předsedkyně, milí kolegové, chtěl bych ještě upozornit na to, že se společnou zemědělskou politikou, protože se právě o ní hovořilo, co se týče SZP, když si to všecko na to podíváme pod lupou, od samého začátku až do dneška, tak vidíme, že v celku eh, to byl pozitivní vývoj. Ale přesto je nutné konstatovat, že velké země eh, měly mnohem větší užitek, menší země měly menší užitek a nejen to. Bohužel tomu bylo tak, že bruselské instituce a komise nepochopily, že existují tradiční kultury a menší oblasti, e, které by měly být udrženy. Jinými slovy, zemědělci dostali přechodné e, platby. E, to je systém, který od začátku byl zaveden, ten nemohl trvat na věčno. A tím se tradiční kultury zničily. Chtěl bych uvést příklad Řecka. V Řecku to bývalo tak, že jsme byli dost eh, autonomní, co se týkalo chovu dobytka a vůbec celého zemědělství. A teď eh, to vypadá tak, že mluvíme o mnohem menším zemědělství v Řecku, přičemž Eh, máme nádherné slunce a spousta produktů, ale je přivážená ze zahraničí, třeba z Nizozemska nebo z jiných zemí, tedy z zemí, které nemají stejné povětrnostní podmínky jako my. Ano, říkal jsem už, že míra chybovosti, chybovosti by mohla být zredukována. Flexibilita je taky důležitá a proto bych eh, to chtěl zmínit. Se flexibilitou tady bychom mohli považovat malé země za regiony, ale když se dostaneme takto daleko, Přesto bychom měli eh, diferencovat, protože není přeci to tež, když mluvíme o nějakém regionu v bohaté zemi, eh, to eh, není to tež jako region, který se nachází v daleko chudší zemi, která je sužována krizí. Jinými slovy, náš výbor musí využít článku smlouvy eh, um, konvergentnosti. To byl přece jeden z hlavních pilířů vývoje. A teď je to tak, že jsme pořád dělali jenom, se odchylovali od tohoto článku. Nejen co se týče vývoje jako celku, ale i v jiných oblastech. Příklad Německo mělo přebytek 9%, to přeci eh, je zakázáno smlouvami. Normálně by to mělo být tak, že Německo by za to mělo být pokáráno. A není tomu tak. Proto si myslím, že bychom eh, si o tom měli popovídat. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Máme tady pana kolegu ze Senátu. Aha. Taky tady vám neuspořím čísla u venkovského rozvoje. Máme devět agentur s různými výsledky. Některé ale v Itálii se zlepšily. Máme nahlášenou agenturu 1,3%, pak se tam korigovalo na 5,5%, ale u přímých pladeb, ty jsou samozřejmě důležité, protože velká část peněz a je tady rozhodující, tady máme nad dvěma procenty Arkeu, ale tady už se situace zlepšila. Myslím si, že společně můžeme být daleko silnější, budeme-li táhnout za jeden za stejný konec provazu. Máte slovo, prosím pěkně. Sí, <clears throat> sí grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já teď nechci nic říkat k číslům nebo ke specifické hospodářské politice. Rád bych řekl, že italský senát eh, podporuje posílenou spolupráci s Komisí pro kontrolu evropského rozpočtu jako trvalou součást našich vztahů, abychom společně zlepšovali výsledky a dostávali se dál. Eh, my jako italský senát jsme to hodně udělali v roce 2009 jsme provedli studii o používání prostředků Evropského společenství společně s vládou národní i regionálními eh, jsme spolupracovali, poukazovalo se na byrokratické metody či chybějící kontroly po případě kontroly ex post u výsledku. Ale přesto tato práce přinesla své výsledky. Vy jste sama řekla, že došlo ke zlepšení zcela obecně 31. března 2007 se nevyužili všechny prostředky, ale pak se situace zlepšila a to je už velký pokrok pro Itálii. Jsou to důležité kroky ke zlepšení v souvislosti s dnešní diskusí. E, pokoušeli jsme se skutečně uvažovat evropsky. Já jsem byl předsedou regionu v Toskánsku a myslím si, že němečtí přátelé náš region velice dobře znají. A pomýšlím tady na diskusi, kterou jsme kdysi ve výboru regionu vedli, že se vůbec nejedná o to regionalizovat Evropu, ale zregionalizovat ale zeuropeizovat evropské regiony. A na závěr bych rád ještě řekl, že italský senát 22. listopadu vydá práci po zveřejnění zprávy účetního dvora, což je další prvek naší spolupráce a my samozřejmě doufáme, že budeme moci dělat ještě více, ještě lépe analyzovat údaje a podíváme se na to, do jaké míry se údaje předávají, jak je účetní dvůr používá Spolupracujeme také s Agenturou pro územní spolupráci a samozřejmě se jedná také o výměnu osvědčených postupů. Také pracujeme na překonání toho hesla use it or lose it a pro nás je důležité soustředit se na aktuální opravdovou pomoc regionu, hledat přiměřené formy spolupráce na parlamentní úrovni, možná, že bychom mohli vytvořit parlament. Struktury pro parlamentní spolupráci. Děkuji vám za vaše dnešní pozvání. Děkuji i my, děkujeme vám. Tato téma nejsou oblíbená v členských státech, to je třeba říci. My víme, že členské státy jsou různé na různém stupni nakládání s prostředky v zemědělské politice. Máme členské státy, které se potýkají s více problémy a členské státy s méně problémy. A my bychom si přáli, aby národní parlamenty, zejména v těch zemích, které mají velké problémy, se zesílenou měrou o to, zajímaly. Není žádné tajemství, že Itálie patří k zemím s více problémy, stejně tak jako Španělsko. V oblasti strukturálních fondů tam bude patřit i Polsko. Už je z titulu eh, toho množství prostředků. Eh, včera jsme tady hovořili v našem výboru pro kontrolu rozpočtu, jak vypadají projekty eh, v Řecku zejména prostředky se strukturálních fondů. My chceme s dobrou vůli postupovat dál. Co se týče agrárních fondů, a tady dám slovo ještě panu Mürgelenovi, máme problém, že máme stoprocentní kontrolu na papíře, ale kontrola na místě přímo, to je jenom v pěti procentech a u těch pěti či méně procent, kterých se to týká, tam se kontroluje, ano, pravda, velmi obšírně, my jsme tady, eh, protože musíme ospravedlňovat vydávání prostředků daňových poplatníků. Otázka je, jak to všechno můžeme lépe zorganizovat. To je systémová otázka. Eh, a ať už to obracíme, jak chceme, vždycky dospějeme k tomu, že současný systém je možná ten nejméně byrokratický. Já eh, jsem teď více než rok členem tohoto výboru a je mi líto, já fakt nemám lepší nápad. Máte-li nějaké lepší nápady, jsem s nimi. My se v současné době nacházíme ve velice obtížné situaci, protože vidíme jasně problémy v určitých členských státech, ale nemáme pro ně řešení. Proto nám možná řekne pan Mögele, jaké máme řešení. <coughs> Nothing, nothing easier than that. Děkuji, paní předsedkyně. No nic snažšího. Začnu vaší poslední poznámkou, protože si myslím, že to vrhá trošku světlo na fungování kontrolního systému. Řekli jste, řekli jste, že je tam stoprocentní administrativní kontrola, jenom pětiprocentní kontrola reálně na místě. Samozřejmě, že si nemůžeme dovolit 5% na místě. Kdybychom měli stoprocentní administrativní kontrolu, tak to je docela smutné, když se podíváme na objem výdajů, který souvisí s lokálními opatřeními. Všechno, co děláme administrativně, se opírá o ten identifikační systém a to je eh, dobrý nástroj, pokud se s ním dobře nakládá. Když se podíváme na to, co tady zaznělo, tak můžeme dosáhnout značného pokroku. Portugalci, pan Pereira z portugalského parlamentu zmínil finanční korekce z roku 2008 a dalších let. To všechno souviselo s problémy s místními opatřeními, protože ten eh, identifikační systém tenkrát nebyl aktuální. To všechno se vyjasnilo, systém se vyčistil a mohu jen pogratulovat portugalské výplatní agentuře, protože tam se odvedlo spoustu práce, dosahlo velkého pokroku. Toto Totež mohu říci o Řecku. Tam jsme léta, léta spolupracovali s kolegy a myslím, že jsme se dostali do bodu, kde můžeme říct, že systém je stabilizovaný, funguje a mohu jenom pozvat řecký parlament, vyzvat řecký parlament, aby se ten systém pravidelně aktualizoval, udržoval, tak aby se zajistilo, že má chvála nebude jednorázová, ale že ji budu moci zopakovat za dva roky, za tři roky a opakovaně dál. Samozřejmě, když účetní dvůr se dostane k celkové míře chybovosti 2,9 nebo 2,2 nemůže to být až tak špatné. Ale ta situace není všude stejná a stále máme výplatní agentury, kde je třeba hodně věcí udělat, kde je celá řada případů. Jinde zase naopak spoustu věcí funguje, ale to je většinou způsobeno faktem, že systém, hlavně systém AJAK, je aktualizován, dobře udržován a proto řádně funguje. Dovolte, abych ještě komentoval pár dalších věcí. Začnu tím, co říkal pan ministr Schmidt. A reagovali na to i další. Tam bylo to rozlišení mezi formálními chybami a podvodem. Já jako úředník, který nese odpovědnost za přípravu absolutoria komise, tak se musím opírat o právní předpisy, které v podstatě nediferencují mezi různými typy chyb a nedostatků. Všechny transakce, které nejsou provedeny v souladu s právními předpisy a vedou k platbám, které jsou právně neopodstatněné. Jestli tam je v tom nějaký podvod, eh, tak to eh, pak musí řešit národní orgány trestně, činné trestním řízení, ale zda to má financovat rozpočet EU, tak tam můžeme dospět jenom k závěru, že řekneme nikoliv, to by unijní rozpočet financovat neměl. Máli se to změnit, tak by se museli změnit relevantní právní předpisy. No ale já si nejsem úplně jist, zda bychom si něco takového vůbec přáli, protože podvod bych se odpo- tady bych se opřel o to, co říkal pan předseda Caldera, takže hlavním problémem podvody nejsou. Hlavní problém je, že kontrolní systémy nefungují, jak by měly, že jsou třeba registrovány nespůsobilé regiony, nerespektují se lhůty a tak dále. A tyhle chyby my prostě nemůžeme přehlížet, musíme na ně reagovat a zajistit, že se nebudou opakovat. Ale přiznávám, že je to složitá debata. Také akceptuji skutečnost, že právní rámec by měl být co nejjednodušší, aby se nemuselo pracovat s finančními korekcemi. Finanční korekce nejsou nikdy nic hezkého, ale neměli bychom eh, ten problém přehánět a přeceňovat. Finanční korekce, které dělá naše generální ředitelství, obnášejí asi 2% z celkového, z celkového objemu SZP. To znamená, že je to poměrně malá, skromná část a mohu říct, že je to spojeno s tím prohlášením, že situace výplatních agentů není všude stejná. To znamená, někde je více finančních korekcí, někde méně. A nechci specifikovat teď žádný členský stát ani jako dobrý, ani jako špatný příklad, ale učinil jsem zkušenost, že tam, kde jsou finanční korekce relativně malé, protesty jsou relativně nejhlasitější. Uh, fakt, že věci většinou dobře fungují, někdy vedou k závěru, že v podstatě se chyby u nás nedějou a proto finanční korekce jsou takovým problémem. Ale samozřejmě, že zvládání velkých rozpočtů občas vede k chybám a problémům a to pak může opět vést k finančním korekcím. Byly tady zmíněny ty hlavní směrnice ano, něco takového většinou sepsala komise z pravidla na vyžádání členských států, protože měli pocit, že právní rámec nechává otevřené určité mezery, něco, co je třeba specifikovat a upřesnit, aby bylo možno předejít budoucím finančním korekcím, tak členské státy chtěly vědět, co si komise o určitých předpisech myslí. Něco třeba nebylo dostatečně jasně formulované. To znamená, je to určitý začarovaný kruh. Na jedné straně chceme ty předpisy, na druhé straně, když je máme, tak říkáme, ale to je jenom předpis, jenom návod a vlastně nás to až tak moc nezajímá, moc se tím řídit nebudeme. No a z toho pak plynou ty finanční korekce. Je to velké dilema. Nevidím žádnou snadnou cestu, jak z toho ven. Jinou jsem zmínil už ve své prezentaci a Myslím, že jediná možnost by bylo zjednodušení. Je důležité myslet na implementační rámec, je nutné myslet ale i na ta substanciální pravidla, která implementujeme. Když se podíváme na tu komplexnost, na to všechno, tak pak by ta pravidla byla v podstatě jednodušší. Pan Pereiro zmínil greening, to je příliš, příliš teoretické a příliš komplexní. No, o tom se rozhodlo před dvěma, třema lety. Uh, a my jsme to implementovali teď zatím jednou, po druhé v roce 2016 můj komisař navrhl celou řadu zjednodušení v této oblasti a greening samozřejmě bude předmětem eh, velké, velkých eh, prověrek jak na národní úrovni, tak z pohledu Evropského účetního dvora myslím, že ve světle toho všeho budeme muset zvážit, zda ten systém tak, jak teď existuje, bude pokračovat nebo zda musí být zásadně změněn. Také chápu, že je třeba, abychom byli dostatečně pružní, ale všechny, kdo o to žádají, já prosím, aby nám řekli, co přesně si pod tím představují. Pan Pereira zmínil um, ochranné názvy zeměpisného původu, že to všechno není dostatečně pružné. No, Portugalsko jich má 200, jak jste řekl, takovýchto názvů. To znamená, že až tak složité to asi nebude a nakonec budeme muset akceptovat, že to se týká práv duševního vlastnictví, které musí být zasazeno do jasného rámce tak, abychom věděli, že bude možné to aplikovat, protože jinak by došlo ke zneužití ze strany těch, kdo nerespektují podmínky, které jsou v této specifikaci obsaženy. Dovolte, abych eh, ještě řekl jeden komentář a to, otázce zjednodušení. Když o tom tak přemýšlím, tak eh, docházím k závěru, že velká změna, k níž došlo v SZP a která iniciovala všechny ty stížnosti na komplexnost a složitost, v podstatě se odehrály v roce 1992, když se EU rozhodla opustit tržní politiku a podporovat uh, příjmy. Pak byla reforma 2003 a další změny, které plně implementovaly tu podporu příjmu. Před rokem 1992 se to farmářů všechno až tak moc netýkalo. Prostě přišli se svými výrobky do intervenčních skladů, bylo to tam skladováno, dotováno, ceny byly dotovány Evropským společenstvím tehdy ještě, ale od roku 1992 dál Farmáři se stále integrální součástí systému. A co to znamená? Že teď máme platby asi 8 milionům farmářům a další 2,5, 2,5 jsou v druhém pilíři. To znamená, že těch 5% vede k tomu, že máme přes milion kontrol na místě každý rok. A když se podíváme na ta čísla, tak vidíme cestu vpřed. Co jste říkal vy, pane ministře Šmity, a co jsem říkal já ve svém vyhlášení, my se snažíme opustit ten komplexní soubor podmínek a snažíme se směrovat tu politiku k směrem k cílům a výsledkům, kterých má být dosaženo. Já nejsem až tak pesimistický. Myslím, že to může fungovat, ale je velice důležité, aby se ten systém vyvíjel tak, aby to neskončilo tak, jak to teď máme, že jsou tady ty stížnosti. Když se podíváme na ty cíle, které jdou tak daleko, že je jich možno dosáhnout a je možno je kontrolovat jenom velice složitým uh, kontrolním implementačním rámcem. Teď nemohu jít víc do podrobností na toto téma, ale na tohle bychom měli myslet, když to zvažujeme. On to zní jako kouzelné slovo. Do budoucnosti se budeme soustředit na performance, na výkon a budeme mít predefinované výsledky a cíle, ale možná budeme muset to nakonec řešit na úrovni konečného příjemce, mohu vás ujistit, že jejich život může být velice složitý. A ujišťuju vás, že pokud se vydáme stejnou cestou, jako to bylo u těch předchozích, tak skončíme na úplně stejném místě. Děkuji. Ja, vielen Dank. No, děkuji. Je to snem, eh, že by se takto tohle začalo eh, produkovat a pak někdo přijde a zaplatí to. To je sen, který ale nefunguje. A do budoucna to bude fungovat ještě méně s um, těsnějšími finančními rozpočty. Děkuji za tento výhled panu Lazarovi. Z účetního dvora bych ještě jednou ráda předala slova. Ptá se toho, co můžeme udělat právě v zemědělské oblasti, protože tady um, máme tu vzhoru, jak podsouváme Černého Petra. Komise, účetní dvory kontroluje, kontroluje um, komise a podobně, protože Eh, se není může vzájemně na sebe spolehnout. Je to takový kontrolní řetězec. Otázka je, eh, eh, jaká debata se vede v Evropském účetním dvoře, aby těch magických 2%, která, jsou, která se nahlíží jako na překážku pro zjednodušení. Jestli tady se vede diskuse v kruhu auditorů o tom, jak by se na tom systému mohlo něco změnit, nebo to všechno zůstane tak, jak to je. Pane Lazarové, děkuji předem za odpověď. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jak už komise zdůraznila, pilíři jedna eh, Míra chybovosti eh, je eh, zlepšení, stalo zlepšení, ale stále ještě se musí odvést určitá práce. My zaznamenáváme, že příspěvek k celkové míře chyb s ohledem na nesprávná prohlášení e, zemědělců zůstává více či méně na stejné úrovni. Když to srovnáme s rokem 2014 a 2015, o tyto dva roky, když srovnáme, ale zároveň vidíme, že nastalo zlepšení LPIS, systému LPAS. Ten dohled je ostřejší eh, ze strany úřadů členských států. Je tu vyhlídka toho, že se sníží míra chyb přímé podporách, že to půjde i nadále dolů. Vy jste se ptali na to, co máme v úmyslu a jak chceme postupovat jako účetní dvůr. Já už jsem řekl, tak eh, se zasazujeme za přístup eh, jednotného auditu a zvažujeme cesty, jak eh, motivovat úřady členských států a komisi k tomu, aby více dodávali přesnější, spolehlivější data, tak abychom mohli abychom bylo se více možné spolehat na jejich kontrolní práci, abychom mohli vyjádřit stanovisko k číslům, která oni předloží. Ale toto je samozřejmě dlouhodobější cíl a Doufáme, že naší auditní prací budeme moci motivovat jako mezi tak členské státy eh, k tomu, aby eh, toto dodávali, tato, tyto spolehlivější výsledky. Děkuji. Děkuji, pane ministře Schmidt. Eh, vaše tabulky se mi velice líbily, zvláštně to s těmi třemi prošklutými bloky nařízení. Mm, vy jste tady Ehm, proškrtl ehm, EZI. Ehm, někteří z toho budou dost nešťastní v parlamentu, ale dobrá. Dají občas je možné přinést, nutné přinést oběti. Pak tady je nařízení v oblasti zemědělské, tady asi bych byla taky z toho roznešťastná, ale to ještě zvládnu. Tady máme guidelines, dobře, kapacity jsou, se uvolňují nové kapacity. Ano, co mě trošičku vrmoutí na těch návrzích je to, že eh, by z toho profitovali ti, kteří eh, dosud do, přinesli méně eh, dobré výsledky. Jak to udělat? aby daňoví poplatníci, abychom ho mi ujistili o tom, že mm, využíváme prostředky co nejlepším způsobem. Ano, e, zcela e, e, souhlasím s účetním dvorem bárensko vitmbersko musíme zvážit, co to všechno stojí, o tom není pohyb. Bylo by proto užitečné, kdybyste k tomu vždycky připsali, co to stojí. Tedy jak se dostat z toho dilematu, kdy chceme zajistit spolehlivost, potřebujeme spolehlivost úřadu, Nějaký odstrašující efekt asi potřebujeme, mm, protože hlavní role asi je odstrašování. Tedy jak se z toho vymanit, aniž bychom současně vybudovávali systém, který bude mít stejné efekty, které popsal pan Mögle. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, možná krátce Pana, něco pana, pana profesora Mögleme jsem vděčen za to. Není to první výměna názoru, už jsme se viděli vícekrát. A proto řada aspektů, které i já zastávám, se objevila v jeho e, úvodních slovech i na konci. A i to, co říkal zástupce účetního dvora, ten princip single audit, to je takovým principem, který, princip, který je požadován. Ale co um, přišlo trošku zkrátka, byla um, akceptance z Evropy. Máme tady velikou výzvu před sebou. Musíme znovu vzbudit eh, chuť na Evropu, ne frustrace z Evropy. Eh, musí se to rozšířit v členských státech. A chtěl bych ještě jednou zdůraznit, také jsem to zaslechl v některých příspěvcích. Nejsem člověk, který by eh, říkal, že to, co si tady vymyslí v Bruselu, že to je ten moloch byrokratický, ne, to jsou členské státy, to jsou regiony a ty jsou za mnohé věci zodpovědné sami. Jsou tady pořád požadavky, které na konci jsou eh, implementovány příslušnými místy v Bruselu, ale eh, ty, eh, to, to, pak, vy, to, co vyplývá pak z těch, v těch regionech, tady jsme si úplně v tom zajedno. Nejde o to nalézat nějaké omluvy, ale musíme se podívat vpředu a přemýšlet o tom, jak celý systém zjednodušit. Chtěl bych vzít příklad z úplně jiné oblasti ukázat to na tom, co jste právě, na co jste se právě ptala. V Německu eh, máme eh, vozy, eh, které jsou certifikovány certifikační úřady TÜV, DEKRA, ty jsou kontrolovány. Tento úkol přenáší stát na certifikované místo a toto certifikované místo to je kontrolováno, zdali dodržuje regule, které jsou nezbytné pro toto velmi komplexní a zodpovědný e, úkol. A v této formě si to takto si to představuji. Musíme, tedy Evropa musí členské státy nebo regiony podle toho, kde ty správní úřady mají své sídlo, ty platební agentury, kontrolovaná místa e, musí být certifikována, e, ověřována a tam, kde se problém vyskytnou, tam je nutné, aby se na to Evropa podívala. O tom určitě není pochyb. Ale Ehm, to, eh, tak, aby to celé eh, fungovalo, eh, pak se dostáváme k obávě bodu důvěra. Pak je zapotřebí říct, dobrá, teď to můžete udělat, ehm, to dané místo v určitém rytmu bude vždycky znovu kontrolováno, certifikováno a když se zjistí, že kontrolní mechanismy tady fungují, pak to budou moci dělat. A kde zjistíme, že to nefunguje, tak bude zapotřebí se na to více podívat, hlouběji se na to podívat. A to je taky nepochybné. Ale tomu systému jasně definovaných kontrolních pravomocí, já si myslím, že by to byl obrovský krok. Jak jsem řekl, zapotřebí kousku důvěry. Eh, ta tady musí být vždy a pak budeme moci tyto kontroly eh, zeštíhlit a budeme moci eh, jít do různých stupňů hloubek při kontrolách v jednotlivých regionech. Podle toho, jaké výsledky to přinese ještě, jednou, eh, ještě jeden bod, který je pro mě dost důležitý a který trošku zapadl. Eh, je pro mě důležitá tato úvaha. Jestli bychom eh, tu správní postupy, o čem, o který mnozí hovořili, ono zjednodušení, jestli bychom to nemohli oprostit do diskuse o jednotlivých těžištích, například eh, kolik venkovský vývoj, kolik ochrana přírody, to všechno bychom měli oddělit, odděleně diskutovat. Je úplně jedno, jestli to je 60% do venkovského rozvoje nebo eh, tolik a tolik procent investic jde do zemědělství. Ty, to, to, co se ve správní oblasti odehrává, to je to tež. A tady rychleji najdeme konzens, když řekneme, uh, že teď budeme diskutovat nejprve o systému samotném, pak to budeme implementovat a obsahovat eh, stěžení těžiště, ta, těm se budeme věnovat později nebo paralelně, ale nebudeme to s tím propojovat. To je pro mě důležité, jak jsem řekl, zcela důležité je, že toto asi nemusíme už dál vysvětlovat, ale jak v současné době teď Evropa v jednotlivých členských státech bývá nahlížena kriticky, to mě eh, dělá veliké, to z toho mám veliké obavy. Eh, jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme Evropu daleko akutněji než dříve. Ještě nikdy jsme nepotřebovali tak silnou Evropu, jak teď, když se podíváme po světě. A i tady eh, musíme získat akceptanci pro tyto věci, které dáváme dohromady. Děkuji vám. Děkuji. Ano, zase se vrátila uh, systém, zase vrátil výraz Evropa. Ano, při poslední uh, reformě rozpočtového řádu, já jsem uh, náhodou byla zpravodajkou, to všechno za, zamítli členské státy. Ale zase máme příležitost, protože zase se provádí reforma a tento, tyto pozměňovací návrh znovu do toho začleníme, půjde to rychle, protože ten už je napsaný a už jsme ho, si to vyměnili členskými státy. Myslím si, že by to bylo průlomové, že by to bylo dobré, že bychom tady konečně vyřešili problémy, kde jsou a že bychom nemuseli pořád běhat s nějakou flintou. Eh, takže děkuji za tyto poznámky. Určitě padly na plodnou půdu. Přecházím teď k druhé části ehm, ten use it or lose it, tak hezky řečeno tedy eh, více k systému založeném na výkonnosti, tak to by měly být vydávány peníze. A i tady máme určitě dobré nápady. Srdečně vítáme pana se eh, z účetního dvora. Dostává hned slovo, prosím. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je opravdu žhavé téma. Eh, pro vydávání prostředků z fondů na příslušném minulém programu jsme měli tuto zásadu use it or lose it a mě, místo toho, abychom se soustředili na dobré výsledky, nejprve jsme se soustředili na vydávání dostupných prostředků z Evropské unie, na to zda byla, by byly, byly tyto prostředky vydávány v souladu s předpisy nebylo to tedy dostatečně zaměření se prioritně na výsledky. To byl závěr našeho dopisu o auditu v roce 2013. Komise zejména paní místopředsedkyně Georgieva, zahájila kampaň pro zeměnu, aby byl stanoven rozpočet na základě zdůrazňování výsledku. Ale samozřejmě máme tady stále roli finančního managementu. Generální ředitelství pro evropské politiky zdůrazňovalo, eh, jak důležitá je také práce eh, specificky zaměřených pracovních skupin, které se měly zaměřit zejména na, nízkou absorpč, na země s nízkou absorpční úroveň. V některých členských státech částky byly relativně limitované ve srovnání s veřejnými výdaji. Pro jiné členské státy je třeba ještě vydávat některé prostředky v tomto roce v naší výroční zprávě doporučujeme, že by komise měla e, svůj management soustředit na posílení kapacity členských států proto, aby prostředky z fondu byly využívány efektivně což je velice významné při nalezání projektů, které by měly doznat finanční podpory. My jsme zakládali tuto analýzu na zpráv, specifické zprávě, speciální zprávě z roku 2014 a stanovili jsme, kde jsme tedy zjistili nedostatek kritérií pro správný výběr, což samozřejmě ovlivňuje výsledek. Například eh, hledání těch eh, ekonomických inkubátorů pro hospodářskou aktivitu, relevantnost eh, a také hledisko trvalé udržitelnosti. V naší speciální zprávě k Evropské evropských fondů pro akvakulturu jsme dospěli k závěru, že tady byly nedostatečně vybírané projekty. Například některé projekty už byly kompletovány teprve, když došlo k vydání rozhodnutí o podpoře tohoto projektu. Nebo eh, projekty byly povolovány nezávisle na kvalitě a některé dobré byly odmítnuty, protože už byly vyčerpány prostředky na podporu. V naší specifické zprávě k infrastruktura v oblasti inputu jsme dospěli k závěru, že pouze polovina projektů splňovala například u projektů letiště předepsané požadavky. Zde hrála také role podpora veřejnosti. Naše obecné hodnocení bylo, že investování Evropské unie není ještě dostatečně vydáváno. Česká kabina se omlouvá, ale nemáme k dispozici podklady. Mám eh, řada infrastruktur nevykazovala eh, dostatečné prostředky a docházelo tady k velkému plítvání. Eh, a dospěli jsme k závěru, že bude nutno vynaložit ještě velké prostředky ale je třeba soustředit se na jeden prvek. A sice nejprve se soustředit na to, aby fungoval první schválený projekt správně vybraný, který bude demonstrovat evropskou přidanou hodnotu pro občany. Komise by měla navrhnout legislativci, aby členský stát měl, vykazoval kvantifikovatelné výsledky a rovněž indikátory, které budou zhodné pro eh, více fondů a které by měly být zhodné ve členských státech měla by existovat společná kritéria pro indikátory výsledků. Evropské peníze Evropskými penězmi nelze plítvat. Je třeba, aby národní a regionální vlády a tudíž také národní a regionální parlamenty eh, sledovaly vydávání prostředků z rozpočtu je třeba, aby tady bylo dosaženo spolupůsobení Evropské úrovně členských států i komise. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo zástupce generálního ředitele eh, DG Regi. Pane Martine, srdečně vítejte, máte slovo. Děkuji vám. Krásné dobré odpoledne. Děkuji vám za příležitost účastnit se tohoto významného zasedání pojednávající o tak významném tématu. Mně se moc líbil provokativní název tohoto zasedání, protože to přímě každého k tomu by se zastavil a zapřemýšlel, jakým způsobem zabezpečit co nejlepší využívání evropského rozpočtu. A to, co už jsme učinili, pro eh, to období 2014 až 2020 na základě návrhu komise, eh, rady a parlamentu eh, jsme pro období 2014 až 2020 zvolili skutečně radikálně nový rámec pro investiční a strukturální fondy vytvářející mechanismy, které budou vydávat prostředky sledované podle výkonnosti, to znamená odklon od té absorpce, od čerpání a soustředit se na přístup založený na výsledcích. Je třeba utratit peníze tak, abyste mohli dosáhnout výsledku. Tady k tomu neexistuje žádná alternativa. A naše zkušenosti nám ukazují, že nemáte-li nějaké pobídky pro vynaložení peněz eh, ve stanoveném čase, dochází ke spoždění a rád bych připomněl, že systémy M plus 1, M plus 2, M plus 3 v minulosti vedly eh, k rostoucímu hromadění se neproplacených závazků. A my se nedomníváme, že se zde že bychom zde měli nějak se odklánět od těch pobídek, ale naopak, měli bychom je využít proto, abychom zabezpečili, že peníze budou eh, vydány ve správném čase a správným způsobem. Co se týče kontextu, pro roku 2014 byly zvoleny nové mechanismy, ale přesto jsme neignorovali záležitost eh, výkonnosti. Hodnotilo se na úrovni členských států a my u nás jsme dělali velice hlubokou analýzu a hodnocení toho, co se z prostředky z fondu stalo. Eh, máme tady dva prvky, kde jsme zkoumali makroekonomický modeling, abychom viděli, co se děje s fondy. Zde se ukazuje, že Vidíme, co se stalo s prostředky z fondů utracených v období 2014, kdy docházelo k návratu přes 2005 krát. Eh, je to modelování pouze, ale ukazuje nám to, co se děje eh, v jednotlivých oblastech podle tématu. Můžeme to samozřejmě projít, ale máme tady důkaz hodnocení signifativní, že máme tady důkaz o tom, že došlo k vytváření signifikantního počtu pracovních příležitostí, eh, čistíren odpadu a tak dále. My jsme skutečně vzali toto doporučení vážně, podívali jsme se na to, co se děje a dospěli jsme k zlepšení výsledků v vynakládání, v vynakládání prostředků. Stojíme před výzvou, abychom ukázali, čeho bylo dosaženo teď. Podívejme se na, příští, na další obrázek. Vidíme tady čtyři nové prvky, které eh, vlastně ukazují ten nový mechanismus při orientování se eh, při vydávání prostředků skutečnost na, skutečně na cíle a na výkonnost. Když se podíváme na nařízení, členské státy měly zabezpečit, že když rozhodují na tom, jaké eh, programy Eh, volit, je třeba identifikovat, jaké výsledky je třeba, jakých výsledků je třeba dosáhnout. A pro každý program jsme vytvořili příslušný výkonnostní rámec, abychom měli takový mechanismus hodnocení, abychom měli indikátory, které budou relevantní co do harmonogramu. A co do důsledků, pakliže nebude dosaženo těch milníků, eh, když se bude hodnotit polovina období v roce 2019. To se udělalo na úrovni operačních programů, protože to je úroveň, kde dochází k rozhodování a to je úroveň, kde můžete definovat specifické cíle, které musíte mít pro stanovení reálných indikátorů. Máme také přísné povinnosti při hodnocení ze strany členských států, aby docházelo ke správným rozhodováním už na začátku. Máme soubor určitých kondicionalit, podmíněností, tedy které mají zabezpečit, že bude existovat správný rámec pro vydávání peněz. E, to je důležité pro strategii, protože když se bude vydávat, budou vydávat prostředky do vzdělávání, musíme mít strategii v oblasti vzdělávání a tak je to ve všech oblastech. Musí tady být všude specifické strategie. To znamená, že rozhodov, k rozhodování nedochází jaksi nahodile, od jednoho k druhému, ale je třeba postupovat ve správné strategii, která zaručí, že dojde ke vhodnému výběru. Teď se podíváme na další slide, tady bych vám detailněji vysvětlil, pohlížíme jako na zásadní prvky, abychom měli rámec pro rozhodování, když dochází k výběru programu na základě orientování se na výsledky, jak se začíná rozhodovat pro definování, využívání prostředků z fondu. Členské státy musí definovat specifické cíle, identifikovat indikátory, které budou dávat výpověď o tom, zda bude možno dosáhnout tohoto cíle a potom jakým způsobem toho bude dosaženo. A velice snadnou cestou, jak to vysvětlit, je říci, že členské státy se musí položit tři základní otázky. A to je to, co komise stanovilo. Co by mělo být změněno prostřednictvím investice, jakým způsobem to bude měřeno a jaká akce může přispět eh, k realizaci této změny. Prostě to je ta transpozice výkonnosti ve velice srozumitelné formě. A poté ten rámec je cesta stopu po stopě na základě klíčových údajů a jejich propojování s těmi pobíčkami, o kterých jsem již hovořil, ale také ve spojení s příslušnými sankcemi a hrozbou ztráty prostředků z fondu nebudou, nebude-li dosaženo cílů programu. To neznamená, že jsme zapomněli na nesrovnalosti. Teď tady máme ještě robustnější rámec, abychom mohli kontrolovat případné nesrovnalosti ve výdajích během tohoto období a budeme tedy možnost mít sledovat, jak to funguje a bude fungovat v budoucích měsících a letech. Tedy závěrem. Nejedná se tady o možnost buď a nebo. Máme systém kde stále členský stát mm, riskuje, že přijde o zdroje, když je nevyužije a myslím, že ten mechanismus je oprávněný, aby se zajistilo, že ty peníze budou vydávat včas, ale jsou tady zároveň i pobídky a podněty, které vedou k impulzům, tak aby členské státy, které dosahují těch milníků, a které vedou k tomu, že eh, se aplikují ty podmínky ex ante a jsou splněny milníky a automaticky pak nenastávají ty finanční korence. Tady my jsme dosahli, myslím toho, eh, s pomocí velké podpory Evropského parlamentu. Dosáhli jsme tedy nového rámce, který eh, zobrazuje ten posun, k němuž již došlo. Děkuji vám za pozornost. My děkujeme vám. A teď bych dala slovo starému známému, aspoň podle jména, panu Van Rompojovi, který je předsedou výboru pro rozpočet a finance Belgické dolní komory. My teď úplně přesně nevíme, která komora co dělá. Teď se nedávno hovořilo o Valonsku ve všech pádech, takže něco možná by stálo za vysvětlení, ale vás tady srdečně vítám. Oh, yeah. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben ehm, Belgisch. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem předsedou výboru pro rozpočet a finance Belgické dolní komory. Jsem z Flandry, ale hovořím za belgický parlament, jsem tedy z výboru pro rozpočet a finance. Uh, a je důležité v kontextu, v němž Evropa sleduje svůj rozpočet, zmínit fakt, že jsme předložili svůj rozpočet a s velkým napětím čekáme na soud Evropské unie nebo úsudek Evropské unie, zda bude respektována ta tříprocentní hranice. Uh, to vylepšení, kterého jsme dosáhli ve vztahu k roku 2015, ale musíme krotit své ambice a musíme být rádi, když nebudeme v nějakém excesivním deficitu. Rozpočty jsou věc velice důležitá, proto o to má komise velký zájem a je to také důležité pro všechny členské státy eurozóny, abychom svou rozpočtovou politiku eh, dělali se stejné perspektivy, abychom dosahovali vyvážených rozpočtů, proto je tady ten 3% limit na deficit a ve střednědobé perspektivě bychom, doufejme, měli být schopni dosáhnout toho, že budeme bez deficitu, tak aby se nadále nezvyšovalo zadlužení. Považuji za důležité, abychom se i v budoucnosti scházeli, tak jako jsme se sešli dnes, a aby se přitom naléhalo na to, že i národní parlamenty budou přísně kontrolovat své vlastní exekutivy vlády ale i Evropu, protože Evropská unie má také vlastní rozpočet, vlastní prostředky a Evropská komise, rozpočtové orgány musí eh, nasadit všechny háky a páky, aby kontrolovali rozpočet, to, co je skutečně prováděno a rozpočet můžete posoudit jenom tehdy, když se podíváte na realizace, rozpočtu. Rok 2018 bude také ještě rok, eh, na něž dopadnou finanční a ekonomické krize. Je to tedy svízelná situace a o to víc důvodů kontrolovat pečlivě finanční prostředky Evropské unie. To jsou veřejné zdroje a daňový poplatník musí vědět, za co se vydávají jeho peníze, aby se nezneužívaly, aby nedocházelo k podporám, aby tady byla vůči eh, podvodům nulová nulová tolerance. O to se stará ostatně Evropský účetní dvůr a jeho správní místa se snaží případy podvodů, chyb a nesrovnalostí odkrývat a vypočítat procentuální podíl toho, kolik prostředků se ztratí, když rozpočet není řádně prováděn a implementován. Vylepšení dosáhneme jenom tehdy, když uh, Eh, vyřešíme tu velkou míru nesrovnalostí a chyb, především v některých zemích. Máme výroční zprávu účetního dvora, která hovoří o větší míře nesrovnalostí, chyb a dokonce i podvodů přes 5%. Ale před lety to bývalo i přes 10%, takže vzdor tomu, že je to teď docela dost, tak dochází ke značnému zlepšení. Uh, Přesto je tady ještě velká potřeba věci napravovat. Hodně prostředků se ztratí a je třeba snažit se o další zlepšení situace v této oblasti. Je tedy potřeba, aby čísla byla ještě reálnější musíme respektovat fakt, že ve střednědobé perspektivě zpráva rozpočtu a kontrola ze strany jednotlivých členských států je velice důležitá. Špatná politika se musí korigovat i proto, že to může být eh, impuls pro antievropské resentimenty. Uh, Máme-li pocit, že prostředky Evropské unie jsou špatně spravovány, špatně investovány a z toho se pak vyvozuje závěr, že Evropská unie je prostě špatně strukturována, špatně má založené kontrolní mechanismy. Je tedy třeba zjednat pořádek, tak říkajíc, doma. Komise EU na to musí reagovat. Proto já mám eh, radost z toho, že se nám tu prezentuje tato zpráva spolehlivá politika, která bude dodržovat lhuty. Tedy závěr programového utváření strukturálních fondů bude v roce 2016 a snažíme se situaci zvládnout, protože to stále ještě není hotové. Parlament a komise dostanou se absolutorium, ale přesto si myslím, že je to pořád ještě uh, dluh z doby Sanderovy komise, že se parlament chová tak, jak se chová. Národní parlamenty 80 evropského rozpočtu vnímají tak, že regionální a národní parlamenty by se měly podílet na té kontrole, ale když na semaforu dlouho svítí červená, a máte tady velkou míru podvodů a v důsledku toho automaticky se na, nabízí otázka, zda evropská politika tady může něco zlepšit slovem či skutkem. Prostředky je třeba využívat svědomitě. Ono use it or lose it, s tím se musí skončit. Rozpočtová politika je zásadní pro to, aby občané důvěřovali tomu, že orgány ministerstva instituce zacházejí s daňovými prostředky uvážlivě. To je třeba zásadně zlepšit. Různé členské státy mají decentralizované kompetence pro zprávu evropských prostředků, ale uh, decentralizace kompetencí může být i negativní, když eh, kompetence mezi národními, regionálními a lokálními úrovněmi nejsou správně definovány, tak jsou ty prostředky spravovány nesprávně. Zasedání, jako je to dnešní v Evropském parlamentu za přítomnosti zástupců národních parlamentů, ukazuje, že na nejrůznějších úrovních je potřeba efektivnější spolupráce při sestavování rozpočtu, při kontrole rozpočtu, při kontrole zprávy prostředků. A právě tady je ta odpovědnost zcela jasná. Evropská unie, tedy komise a rada, musí rozhodovat ne Rada a parlament musí rozhodovat na základě návrhu komise, zda rozpočet je přiměřený a je potom třeba kontrolovat jeho provádění. Je potřeba kontrolu, ale zároveň i politickou vizi. Máme ještě některé otazníky související s budoucností. Za prvé roční rozpočet Evropské unie, tedy rozpočet a ty sedmileté finanční programy. Tady je důležité, aby byla dána ona perspektiva, ale nesmí to být tak, že se toho budeme držet zuby nechty. Je třeba mít možnost reagovat spontánně v případě krizí, ale nesmíme ztrácet ze zřetele dlouhodobou vizi. Nechceme nic jako plánovité hospodářství podle sovětského mustru. Tedy mm, spontánní možnosti korekcí určitě ano. To bylo jenom pár myšlenek na to, abych navodil diskusi. Děkuji. Děkuji. E, v něčem jsme zcela stejného názoru. Hned o tom budeme hovořit. Názor z Polska. Jsem ráda, že jste tady, paní Morovice. Ani jsem nedoufala, že přijedete. Jste vítána. Prosím, máte slovo. Szanowna Pani Przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jako zástupkyně polského parlamentu a zástupkyně eh, východního Polska, kde se toho hodně udělalo eh, díky Evropské unii, ale pořád je tu ještě hodně práce, která se východním Polsku musí eh, odvést. Mm, samozřejmě eh, jsme pro velmi eh, efektivní využívání finančních prostředků, ale zároveň chci zdůraznit, že je velice důležité, mm, abychom řekli, že musíme dbát na přidanou hodnotu, která kterou eh, vykazují tyto finanční prostředky pro občanů. Týká se to například společné zemědělské politiky nebo eh, politiky soudržnosti. Ukázalo se tak eh, v procesu integrace, že je tu schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, takto dokážeme přejít k nízkouhlíkovému hospodářství. Eh, můžeme podpořit inovace a tak dále. Myslím si, že reformy jsou eh, zapotřebí, ale musíme k ním přistupovat velice opatrně, tak hm, abychom eh, o nic nepřišli naše všeobecné priority budou velice důležité pro Evropskou unii jako celek a kromě toho hm, musíme zajistit příslušnou úroveň financování. Ano, děkuji. Děkuji za eh, vaše slova. Pokud si přeje někdo moc slova, potřebovala by takový papírek. Ano, ony jsou podle co do formy různé problémy. V agrárním eh, fondu tady eh, máme jasné eh, stanovisko správních úřadů, v regionálním fondu to vypadá podobně. A vidíme, že v regionálním fondu ještě k tomu přistupují další problémy a ty jsou dány povahou toho regionálního strukturálního fondu. A ta jeho povaha, jak my to vidíme, znamená, že je k dispozici hodně peněz v tomto systému. Z našeho pohledu příliš příliš hodně peněz. Jen tak je pak myslitelné, že obrovské obnosy se tady naakumulují, které ani nemohou otect. Vůbec nejsou realizovány ty peníze do programu. Kdybychom ty peníze potřebovali, tak vycházíme z toho, že by měly být mm, eh, vydány. Máme tady eh, zbytek eh, rozpočtu obrovský, ale pak se to posunuje směrem nahoru a proto by bylo zajímavé vysledovat, jak to vypadá Potřebujeme dlouhou dobu k tomu, abychom v tom uzavřeli víceleté roční rámec. To třeba může být 20 let, jak nám o tom e, právě říkal účetní dvůr. A pak máme další problém. Na konci toho období, když ty peníze e, propadnou, tak pak nastanou samotné problémy. Vidíme, že spousta členských států e, je zainteresována pouze na tom peníze využít, nějak je využít, aniž by přesně přeskoumali, jestli ten projekt vlastně potřebujeme takže bychom celý večer o to mohli vést eh, spory a mm, eh, mohou vyprávět strhující příběhy o projektech, které vlastně nikdo nepotřebuje. Proto by bylo mm, z naší strany určitě nezbytné, aby tyto evropské peníze byly využívány lépe a eh, cíleněji pro růst a zaměstnanost. Myslím, že e, tady musíme více do budoucna napojit na podmínky, než tomu bylo dosud. To je, myslím, tendence, kterou bychom měli narysovat, protože ty peníze jsou stále hodnotnější. Na evropské úrovni e, jich bude stále méně. Proto bych eh, vám toto velmi ráda eh, zdůraznila, kladla na srdce, protože otázka, co nám to přinese, v čem spočívá přidaná hodnota, co z toho udělají členské státy, to je pro nás relevantní otázka a ta bude i v příštím finančním období velice eh, dominovat celou diskuzi. A teď v opačném pořadí, ještě jednou pana Martina bych chtěla poprosit nám říct něco o mm, budoucích finančních obdobích pak panu Lazarovi bych předal slova, ten nám řekne něco o otázce o toho, jak otékají prostředky z strukturálního fondu. Pár slov eh, o tom, jak bych chtěla dát slovo národním parlamentům a vás bych chtěla poprosit, eh, pane Fondopoji, když tak vidíme, že jsou tu eh, ústavní problémy v členských státech, které jsou velice, mají dočinění s otázkou o odlivu prostředků. Ve Španělsku bychom mohli psát celé romány o tom, jaké problémy vyplývají z federální ústavy. I v Německu je federální stát. Ale ta zase, naše země má jiné problémy. Bylo by hezké, kdybychom tak trošku něco slyšeli z vašeho pohledu a dozvěděli se něco o Belgii. Belgie ostatně region Brusel, hlavní město, to je vlastně taková, taková červené, taková červené světlo hlavní linie, co se týče Belgie v případě strukturálních fondů. Na začátku toho roku ty problémy byly vyřešeny. Doufáme, že v průběhu roku to tak zůstane Rádi bychom od vás slyšeli, jaké možnosti vůbec existují, jak eh, do toho zasáhnout. Pane Martině, teď vás poprosím o slovo. Thank you again, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Možná jenom pár bodů, které bych se chtěl vrátit, to je to, co bylo naneseno do diskusy. Otázka eh, míry chybovosti, to se tady objevilo, to není překvapením. Často mluvíme o míře chybovosti v tomto výboru v kontextu politiky soudržnosti a strukturálních fondů. A pak odkaz na skutečnost, že Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě na rok 2017 zjistil, že míra chybovosti, kterou on definoval v době šetření, se pohybuje kolem 5-6 procent. Ale Rád bych to dal do takového kontextu a to je něco, co e, vyplývá ze zprávy dvora a také ze zprávy o ročních aktivitách, kterou vypracoval e, naš, náš generální ředitel. V momentě, kdy se dostaneme ke konci tohoto kontrolního řetězce, tak se ta čísla mění. Takže v okamžiku, kdy my jsme schopni to prošetřit na základě e, práce národních auditních úřadů, vidíme eh, validovanou míru eh, eh, chyb asi na úrovni 3%. A pak zase musíme vzít v úvahu, ehm, korigované procesy, ke kterým dochází a to, jak, jsem, jak jsme jasně viděli, souvisí s meteorologií. A zase se k tomu dostáváme. Jsme, je možné, že pak se dostaneme do situace, kdy reziduální úroveň je pod dvěma procenty. Samozřejmě toto eh, bude jasnější v kontextu uzavření eh, eh, programu 2017 až až uzavřeme všechny knihy a kapitoly a vyvodíme z toho konečný závěr. Další důležitý bod. A tady to vyvozuji, tady jsem už to zmínil krátce předtím. My jsme mm, provedli zásadní změny v tom, jak eh, se dostat to tom k tomu ujištění o tom, že jsou eh, dodržovány podmínky politiky soudržnosti eh, na období 2013 až 20, 14 až 20. Takže Toto nám umožní mít lepší ujištění toho, jak vypadá míra chybovosti, protože se budeme sledovat 12-měsíční období izolovaně a budeme schopni Eh, se podívat jasně na míru chybovosti, která tady zůstává. A eh, pomocí tohoto systému, myslím, budeme schopni ukázat že ten skok, který jsme udělali o, mezi rokem 2006 až do roku 2017, kdy jsme míru chybovosti značně snížili, tak pak se dostaneme ještě o jednu fázi dále, ehm, tak abychom získali důvěru, důvěru veřejnosti eh, v to, že tyto prostředky jsou správně kontrolovány. Tak to je jeden prvek. Ehm, tady se ještě objevil další mm, bod eh, administrativní kapacit. Aby bylo možné mm, eh, ty fondy zpravovat eh, efektivním způsobem, je tu potřeba spolupráce s členskými státy, tak aby se ty kapacity rozpracovaly, rozvinuly. A to je něco, co Eh, co souvisí s onou kondicionalitou. To je taková hybná síla eh, pro to, aby se využily tyto kapacity, ale také to máme pod technickou podporu, jsou to různé eh, kroky, které činí komise a je to podporováno dalšími institucemi. A to je velice hodně zacíleno na členské státy se slabšími administrativními administrativy, které budou potřebovat tuto dodatečnou podporu, aby mohly například e, provést inteligentní strategie, to je dost sofistikovaná, náročná věc a proto se jim dostane velké podpory. A tady máme určité pilotní projekty, které už běží v některých regionech, tak aby to, abychom mohli pracovat e, ruku v ruce s určitými regionálními zprávami a abychom to posunuli ku předu. Je to taková jasná věc, kterou tady vidíme a na které pracujeme. bod The Commitments. Zase bych to chtěl dát do kontextu. Když se podíváme na 2013 až do teďka eh, na regionální fond rozvoje a fond soudržnosti, tak eh, celkové The Commitments, ty částky se vlastně tady definitivně ztratily. Eh, asi 1 miliarda to je v kontextu celkových přidělení plateb, takže relativně omezená částka, ale ty účty budou, Tady už se podíváme, až uzavřeme programy, protože poslední datum pro před Předložení je poslední eh, dokumentů je březem příštího roku. Odhadujeme, že jenom dva nebo tři členské státy eh, eh, se budou v riziku, že přijdou o velké částky. Takže to je takový ten mechanismus decommitment, to je ehm, tady je důležitá absorpce. Ehm, členské státy musí pracovat na tom, aby využili prostředků, které jsou k dispozici a zároveň se musí postarat o to, aby byly dodržována pravidla ve smyslu compliance a to pak je to ještě další věc, která žene k jako předu výkonnost a to je transparentnost. A e, to není jenom komise, která musí dohlížet a která musí zajistit, aby byly prostředky řádně vydávány, ale mělo by být rovněž možné toto, um, tohoto dosáhnout na národní a regionální úrovni. Um, ty ta vybraná, zvolené uh, grémia a také občané by to, uh, se toho mohli účastnit. Na období 2014 až 2020 eh, máme daleko větší transparentnost a mm, toto je podníceno tím, že máme otevřenou data platformu, kdy každý může být online, může se podívat na to, Eh, co se v členských státech děje na regionální lokální úrovni, co eh, bylo, eh, jaké jsou tu úmysly a jaké výsledky mají být dosaženy. A potom se dá vysledovat přesně, jak ty peníze byly využity a co vyplyne z toho, že se tyto peníze vydají, jak se vydají. Takže jakmile dostaneme informace z členských států, přes cestou jejich výročních zpráv. Pak tato data budou dána k dispozici a bude to viditelné a budou všechny zainteresované strany moci do toho, do toho nahlédnout. To je jeden z důležitých motorů k tomu, abychom se začali koncentrovat na výkonnost a na to, co se s těmi penězi děje. Podíváme-li se na budoucnost. Je zřejmé, že v komisi, eh, komise zvažuje období po 2020. Myslím, že je tu jedna věc jasná a vyplývá to i z diskuzí, které jsme vedli, s tím, že se zostředovali na rozpočet a na výsledky. A to je také se odráží v komis, ve sdělení komisi eh, v přeskumu. Tedy je tady úmysl eh, opírat se o to, co se už udělalo v období 2014 až 2020, využít eh, Eh, poznatků, které jsme získali z fáze implementace eh, současných eh, programů, tak abychom mohli identifikovat to, co fungovalo a co ještě musí být posíleno. Ale v kontextu politiky soudržnosti vidíme, že mm, podmínky musí být eh, eh, nástrojem, který přinese něco užitečného a chceme se postarat o to, jak bychom to mohli ještě doladit a eh, rozvinout, zjednodušení. To bude určitě kritický bod, protože přesto, že se na, jsme dosáhli už něčeho a udělali jsme kroky ku předu, tak pořád je to vnímáno tak, že to není tak úplně jednoduché, tento přístup k prostředkům a není to tak jednoduché, jak by to pro členské státy jednoduché být mělo jak by měli tedy sdílet ty prostředky v rámci eh, sdíleného managementu. Takže ten návrh eh, poletního přeskumu, do přeskumu v poločase, ten je zacílen na to, abychom se dostali ku předu tam, kde to bude možné v rámci daného rám, eh, v daném rámci, ale musí tady být další podnět k tomu, abychom tady mohli pokročit ku předu. A myslím, že flexibilita byla také zmíněna. To bude rovněž něco, co bude z jeden z aspektů, které budou vzaty v potaz v našich úvahách eh, o období po roce 2020. Měli bychom udržet eh, propojení s, mm, s tím ekonomickým eh, řízením. To je to, o čem mluvila řada řečníků. Takže to bude součást našich úvah. To bude probíhat v příštích měsících a povede to pak návrhu komise do konce příštího roku. A ještě v kontextu politiky soudržnosti, eh, tady budou určité mezníky, milníky, a budeme mít fórum eh, soudržnosti v eh, červnu příštího roku a to, roku, a to bude příležitost pro konzultace a diskuze o některých klíčových otázkách a potom zpráva o soudržnosti, která bude zveřejněna v druhé půlce roku. Děkuji, paní předsedkyně. My děkujeme vám. Pan zpravodaj chtěl vzít slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Právě protože tady máme zástupce národních parlamentů a regionálních parlamentů a ještě jsem od někoho neslyšel, že by býval neřekl, jak důležité jsou strukturální fondy a pomoc v zemědělství pro regiony a jak jsou vítány v členských státech. Pak mě přece jenom překvapuje bezstarost snost v nakládání s těmito fondy. Už od roku 2014 tady běží období. Koncem roku 2015 jsme měli frontu pladeb za minulé období, které skončilo v roce 2013 ve výši více než 23 miliard. Pro počty, které členské státy, účty, které vystavily členské státy, faktury, které vystavily regiony, za bývalé, za projekty toho minulého období a tyto peníze ještě nebyly zcela splaceny a to jsou peníze, které vydali členské státy a regiony, které by jim, a ty peníze by jim asi teď měly nějak scházet v rozpočtu. Kromě toho tady máme velké spoždění se zahájením nového období musíme konstatovat, že teprve 20%, to znamená pětina členských států, jmenovala všechny své agentury pro vyučtovávání projektu. A to je velice dlouhé spoždění eh, při uzavírání partnerských eh, ujednání a operačních programů, které jsou na nich založeny, eh, které vlastně teprve teď byly pomalu ze 100% potvrzeny, teprve teď může začít práce na projektu, ale už uplynuly tři roky běžícího období za námi. A pan Martin vysvětlil, že už v roce 18, 19 eh, bude zahájen proces hodnocení protože pak na základě výsledků eh, bude moci být vysypána také rezerva. Eh, a říkám to jenom proto, abych ještě jednou znázornil, v jakém nebezpečí se tato oblast nachází. A když je tak, když by měla být tak důležitá, jak tady všichni říkají, tak by se asi mělo daleko více pracovat na tom, aby podmínky byly v pořádku a aby e, všechno mělo smysl. Jinak vás mohu ujistit o tom, že existuje tolik požadavků na evropský rozpočet, že co si, a je tady limitované množství, protože 80% jde do členských států v rámci zemědělské pomoci a pomoci pro rozvoj venkova a pro strukturální fondy. A otázkou tedy je, zda budeme moci vést i nadále a chceme vést nadále politiku soudržnosti tímto způsobem a jsme-li vůbec schopni také dál vést. A proto se domnívám, že tady potřebujeme dosažení koncensu mezi všemi úrovněmi. <coughs> mezi těmi, kde se nacházejí příjemci, kde se uskutečňují projekty, to je ve vaší odpovědnosti, a mezi těmi, eh, kteří sledují určité cíle a dávají proto nezbytné předpoklady a základ. A to je evropská úroveň, včetně Evropského parlamentu. Existují-li teď nějaké překážky pro řádné uskutečňování projektu, pak se o tom musíme vyměnit zkušenosti a znalosti, abychom za několik let nestáli před stejným problémem jako dnes, ovšem i v jiné řádové velikosti pro rozpočet roku 2017, který je velice naprutý na základě aktuálního dení, už byly prostředky pro platby ze strukturálních fondů sníženy o 50%, protože se očekává, že nebude moci být prouč, nebudou moci být proučtovány projekty v současném běžícím období. A to je zase ohrožení budoucnosti a my musíme tedy o tom hovořit. Zda tedy se tomu chceme ještě věnovat tímto způsobem. Děkuji, dám hned slovo panu Fan Rumpojovi a potom panu Lazarovi k této kapitole a on nás potom uvede i do další kapitoly. Děkuji, paní předsedkyně. Belgie je federálním státem s celou řadou kompetencí pro Valonsko, Vlámsko, Brusel a u CETY jsme viděli, že tato dohoda o volném obchodu byla vlastně sice schválena třemi regiony, ale nikoli v národním parlamentem. Máme tady nezávislost jednotlivých regionů. Eh, my v Německu máme spolkové právo, eh, eh, které dominuje nad zákony jednotlivých spolkových zemí. To v Belgii tak nefunguje. Tady mají jednotlivé regiony suverenitu a to platí i pro strukturální fondy, protože o těch se rozhoduje na regionální úrovni a zde jsou také zpravovány vlámská vláda rozhoduje o pracovních příležitostech a když se jedná o eh, využívání evropských fondů, tak federální vláda má do toho daleko méně co říkat než regionální úroveň. A no, k tomu přistupuje, že regiony se velice liší. Ve Valonsku eh, je například nezaměstnanost strukturálně vysoká. Je to region, který má velké potíže s vytvářením nových pracovních příležitostí. Je tady nedostatek moderních technologií, <clears throat> takže <clears throat> je tady obtížná sociální politika. Ve eh, Valonsku je tedy situace daleko obtížnější než ve Vlámsku. Valonsko je hospodářsky nejslabší oblast Belgie s nejvyšší nezaměstnaností a s největším strukturálním problémem. Ve Vlámsku to vypadá jinak. A tady je e, významné zemědělství i e, regionál, i tady to je regionální kompetence, velice silná kompetence. A zde se také rozhoduje. Spolková vláda eh, a Národní parlament tady mohou sotva do toho mluvit. Eh, když se podíváme na kompetence jednotlivých dílčích států Belgie, to znamená regionu, tady je svrchovanost tak vysoká, že podle toho vypadá také nakládání z prostředky ze strukturálních fondů. To se rozhoduje v regionálních parlamentech jednotlivých dílčích států Belgie, kde se tedy rozhoduje. A když se diskutuje o efektivitě, o přiřazování a vydávání prostředků. Nevždy, žel, to je efektivní, nevždy, žel, je to smysluplné, ale v posledních letech i tady došlo k lepšímu výběru na základě mm, té změny metodologie a kritérií orientujících se na výkonnost na cíle. Ale belgický parlament nesmí hodnotit efektivitu vydávání prostředků ze strukturálních fondů. Tuto kompetenci mají pouze jednotlivé regiony. Regiony jsou dílčími státy Belgie, ale mají silnější a větší kompetence autonomie než federální vláda Eh, snahy eh, za nezávislost jsou velice silné. Máme tady dokonce separatisty, ale když se podíváme na kompetence a sumy, kompetence jednotlivých regionů a také prostředky, které spravují, jsou dvakrát tak vysoké než kompetence <clears throat> státní celkové, tedy pardon, celkového státu Belgie. Eh, doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. No, děkuji vám mnohokrát. No, já jsem se mnoho naučila z vaší odpovědi, děkuji. Hmm, to je velmi důležité také po možnosti zvyšování efektivity. To je nesmírně důležitá informace, kterou jste nám dala. Teď dám slovo panu Lazarovi k této kapitole, k jejímu uzavření k úvodu do třetí kapitoly Nový model spolupráce mezi EU a zprávami členských států. Prosím pěkně, pana Lazaru. Thank you, Madam Chair. I will... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád upřel vaši pozornost na věc, která mi dělá starosti, a to je, že výdaje na kohezi v podstatě jsou v situaci, kdy dochází ke zdržení a členské státy by se na to měly zaměřit. My jako účetní dvůr vidíme dobré šance, co se týká lepšího využívání práce jiných kolegů, auditorů, tak, abychom měli jednotný auditorský přístup. Každoroční opakování to umožňuje. Autority, člen, orgány členských států by se na to měli podívat, než se do auditu pustíme my. A na této úrovni by měla být aplikována všechna korektivní opatření. A to by nám opravdu pomohlo omezit naší práci. Další věc, která mi dělá starosti, to je stále větší nárůst finančních instrumentů, především co se týká prostředků, které nebyly vydány v oblasti rybolovu. A ještě je důležité, že vydávání prostředků v rámci finančních nástrojů by mělo se opírat o důkazy, které vedou k tomu, že se zlepšuje infrastruktura, roste počet pracovních míst. Zatím tohle nefunguje, to znamená, že v této oblasti je potřeba udělat ještě spoustu práce. Teď se dostanu k tématu třetího panelu, kde se těšíme na nový model spolupráce. My eh, se těšíme, že se nám podaří sjednotit přístup. Hlavně tady máme speciální zprávu, kterou vydáme počátkem příštího roku na téma, zda komise může se opírat o určité nesrovnalosti ve výdajích SZP. Druhé bude podívat se na větší míru výkonu. To znamená, budeme se tomu intenzivně věnovat ve své každoroční zprávě. Účetní dvůr zdůrazňuje fakt, že evropské národní parlamenty mohou přispět k tomu, že pravidla budou méně složitá, budou eh, poskytovat spolehlivé údaje. Jak toho dosáhnout? Jak již jsem vysvětlil ve svém prvním prohlášením, Jednotné auditní názory předpokládají jednotný rámec, veřejnou transparentní kontrolu v průběhu celého procesu, jasná, jednoduchá legislativa, nezávislí auditoři, kteří budou postupovat podle jednotného vzorku. Jednotný audit neznamená, že každý bude věřit každému. Mezinárodní standardy vyžadují, aby všichni auditoři zajistili, že práce bude odvedena podle stejných norem, ale znamená to zlepšení zprávy auditorů, zlepšení eh, zpráv v mnoha oblastí. Databáze nám poskytuje dobré možnosti, ale jde tady i o to, abychom se mohli opravdu soustředit na výsledky, když se jedná o výsledky a o výkon, tak jde o to, abychom měli stejné chápání, jak již naznačila paní Dlabajová v roce 2014 při udělování absolutoria. Co to znamená performance výkon? Tedy všichni by měli mít stejné chápání toho, co je to výkon, performance. Děkuji vám. Děkuji vám. Tak úvod do třetího panelu. Děkuji. To bylo ono, takže další je paní zpravodajka pro minulé absolutorium paní Dlabajová, která má své zkušenosti. Martino, prosím, máte slovo. Děkuji, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, vážení poslanci národních parlamentů, milí kolegové z Komise a Evropského účetního dvora. Za prvé se chci omluvit, že jsem tu nebyla od, od počátku. Je to pro mě hrozně důležitá věc, ale kdybych eh, neměla slyšení na jiné téma, na téma vysílání pracovníků, tak bych tady seděla od samého počátku. Omlouvám se, ale pokusila jsem se zvládnout obě slyšení. Teď odpo- dnes odpoledne si vyměňujeme zkušenosti z finančních záležitostí spolu s kolegy z národních parlamentů a já si myslím, že tak by měla spolupráce probíhat. Finanční management možná není nejatraktivnější téma, o kterém se můžeme bavit ale není lepší ochrany než toto ochrany prostředků daňových poplatníků. V podstatě dnes máme dobu, kde se všichni bojí o svá pracovní místa, kdy jsme konfrontováni s velkými výzvami. Netýká se to jenom ochrany našich ekonomických zájmů. Všechno je to politika a to zdůrazňuji. Když se podíváme na téma první dnešního odpoledne zemědělství, zaměstnanost, regionální rozvoj, to je opravdu klíč politiky. Finanční management je důležitý rozměr našich politik, ale nesmíme zapomínat ani na cíle těchto politik, které zlepšují život a životní standard občanů Evropské unie. Je mi líto, že víc než polovina národních eh, orgánů se sem nedostavila, protože podle mě, jak říká článek 317 smlouvy, Unijní rozpočet je implementován ve spolupráci s členskými státy, proto mám pocit, že máme zapovinnost spolupracovat tak, abychom měli zdravě, zdravé finance. Spolupráce znamená, že se mají objevit uh, aspoň dva. Měli bychom se dopracovat k tomu, že občané lépe budou vnímat přidanou hodnotu Evropské unie, že omezíme míru chybovosti. Chtěla bych zdůraznit něco, co Evropský účetní dvůr opakoval v každoroční zprávě. V mnoha případech kvantifikovatelných omylů komise, národní orgány a nezávislý anditur měl dostatek informací tomu, aby zjistil a eliminoval eh, omily, než došlo k vyplacení prostředků. Budu se soustředit na pár bodů. První z ní, proč komit, výbor pro kontrolu rozpočtu pozval národní parlamenty. Naším úkolem je sledovat, jak prostředky z unijního rozpočtu, a zdůrazňuji, že jsou to prostředky daňových poplatníků našich zemích, jsou vydávány. To bude v každoroční zprávě účetního dvora. Ten rozpočet, který měl přes několik miliard, je v podstatě malý nebo středně velký Eh, rozpočet, když to srovnáte s rozpočty některých členských zemí, ale pro mnohé členské státy je to stále důležitý zdroj, protože závisí na těch financích. Komise rozhodně odpovídá za implementaci rozpočtu, ale 80 eh, plateb jsou sdílené eh, ve sdíleném managementu komise členských států. Je to regionální věci, zaměstnanost, zemědělství. Každý rok Evropský účetní dvor konstatuje chyby a nesrovnalosti, které mají dopad na unijní rozpočet, hlavně v oblasti SZP, venkov, rozvoj venkova a kohezní politika. Ty nesrovnalosti jsou často výsledkem dezinterpretace špatné komunikaci mezi Evropskou unii, toho, že členské státy přikrašlují situaci, že jsou špatně pochopeny kontrolní systémy, eh, že ty první kontroly nejsou správné. Evropská komise o tom také hovoří ve zprávě o každoročních aktivitách. Samozřejmě jsou-li nějaké problémy na straně členských států, tak to přirozeně musíme probrat s členskými státy a našimi přirozenými partnery jsou národní parlamenty a je třeba si vyměňovat názory s vámi všemi. Minulý rok, když jsem byla zpravodajkou za rok 2014, tak se nám nepodařilo uskutečnit takovéto slyšení. Pozvali jsme vládní orgány, ale ty se odmítly účastnit. Letos eh, eh, slovenské předsednictví zvořile odmítlo naše pozvání. A myslím si, že je to chyba, že se neobjevují eh, tady zástupci vlád. Mám dojem, že to je opravdu odpovědností členských států. Ano, některé členské státy se rozhodly sami, že budou zdůrazňovat svou vlastní zodpovědnost, co se týká implementace rozpočtu prostřednictvím určitých deklarací, prohlášení. Um, Mám na mysli především tři členské státy a Evropský parlament vítá fakt, že tyto tři členské státy, Dánsko, Nizozemí a Švédsko, se rozhodly předložit tyto národní deklarace, protože to je velice důležité, aby členské státy přejímaly politickou odpovědnost za využívání unijních fondů. Na druhé straně finanční nařízení Evropské unie předpokládá, eh, že orgány členských států mají povinnost vydávat eh, každoroční prohlášení. Byla bych ráda, kdybyste mi mohli říct, co si o tom myslíte, jaké máte návrhy týkající se takovýchto národních prohlášení a co si myslíte o roli parlamentu v této oblasti? Stejně tak bych ráda věděla, co si myslíte o mechanismech auditu, jak je to organizováno u vás, jak je to s integrací a kooperací na unijní úrovni. Zda EU vám třeba může poskytnout větší míru podpory. To by pro mě bylo hrozně zajímavé. Další věc, kterou chci říct, samozřejmě bychom se měli zeptat, jaká je povaha dialogu, který bychom chtěli vést s národními parlamenty. Mohu vás ujistit, že tento dialog je věc spolupráce a dobré vůle. Neexistuje v něm žádná hierarchie a proto je třeba se spolehnout na korektní výměnu informací a na prosté pochopení. Evropský parlament tady není proto, aby někoho poučoval. Chceme identifikovat a pochopit problém chceme být um, schopni hledat a nakázat řešení. Když účetní dvůr zjistí nějaké nesrovnalosti, tak uh, to může mít různé vysvětlení, různé opodstatnění, různé důvody. Jsme tady proto, abychom si navzájem naslouchali, abychom zdůraznili problémy, které, ty, které orgány mají při implementaci. Všichni víme, že jedna z hlavních příčin nesrovnalostí je ona komplexnost a složitost pravidel. A všichni s tím zřejmě souhlasíme. Víme, že čas od času členské státy mohou být příčinou té složitosti když členské státy sami přijdou s podrobnými implementačními pravidly, ale tady má velkou odpovědnost i Evropský parlament, protože je to evropský spolulegislativec. Proto z mého pohledu je dobré, aby národní parlamenty byly více a více zahr- zahrnovány do procesu rozhodování v Evropské unii. Máme to každoroční velice zajímavé cvičení, kterému se říká discharge, udělení absolutoria. Nevím, kdo z poslanců, vy jste odborníci, ale nevím, kdo z poslanců národních parlamentů by věděl, co takové udělení absolutoria znamená. Dokonce i když eh, národní orgány nesou odpovědnost za implementaci velké části rozpočtu, tak v souladu se smlouvami nejsou odpovědny tváří tvář Evropskému parlamentu, odpovídají se pouze svým národním parlamentům. Evropský parlament tu není od toho, aby někoho poučoval. To opakuji, naše politická akce je limitována rámcem a musíme spolupracovat s národními parlamenty. Já tedy doufám, že národní parlamenty podpoří naše akci, protože to je náš společný cíl abychom poskytli našim zemím maximální množství prostředků, které budou využity maximálně efektivně. A závěrem, milí kolegové, bych ráda navrhla čtyři konkrétní akce, návrhy na spolupráci, které směřují k lepší spolupráci mezi evropským a národními parlamenty v oblasti kontroly rozpočtu. Berte ty návrhy jako první nápady, jako kdybych myslel na hlas. Můžeme o nich diskutovat a mě by zajímal váš názor na ně. Myslím si, že by mohlo být užitečné, kdybychom začali od něčeho konkrétního. První návrh. Každoroční prezentace výroční zprávy Evropského účetního dvora by se odehrávala za přítomnosti zástupců národních parlamentů. Samozřejmě bylo by krásné, kdyby se to odehrávalo tady v Bruselu a všichni byste byli vítáni. Je jasné, že implementace rozpočtu ve sdíleném managementu se týká všech národních parlamentů, takže bychom se měli všichni na tom podílet a měli bychom začít už to prezentací a měli bychom u toho být společně, partnersky a společně. Druhý návrh by byl, abychom se pokusili o kontrolu za přítomnosti šéfů, parlament, šéfů výboru národních parlamentů pro rozpočty. To je setkání, které se odehrává co půl roku většinou v zemi, která předsedá radě. to systematická, takovéto systematické schůzky by byly užitečné. Třetí návrh je udělat nějakou síť personálu, protože bez našeho personálu ničeho se nedopracujeme. Mělo by to být na úrovni sekretariátu výboru KONT, vašich výborů v národních parlamentech, tak, abychom byli schopni sledovat eh, proces eh, udělování absolutoria, Stejně tak by se to mělo využít proto, aby se šířily příklady dobré praxe, aby se zamezilo nějakému přikrašlování a aby se podařilo věci zjednodušovat. V každém parlamentu by měla být nějaká kontaktní osoba, která bude zodpovědná za předávání těchto informací. A samozřejmě poslední snadný návrh, a to je Něco, co náš výbor může udělat, je systematické informování národních parlamentů, když výbor pro kontrolu rozpočtu v Evropském parlamentu vyšle delegaci do členského státu, což se samozřejmě čas od času stává. Milí kolegové, byla bych velice potěšena, kdybychom diskutovali teď o těchto konkrétních návrzích a můžeme to vzít jako první krok pro naši budoucí spolupráci. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkuji. K dalšímu řečníkovi. A mm, bylo by hezké, kdybychom eh, eh, slyšeli nějaké vaše další příspěvky. Dalšího známého přivítám v našem eh, výboru pana Alena Niseleho z Finska. Dříve byl finským členem, zástupcem v Evropském účetním dvoře a teď je místo předseda mm, auditního výboru v Národním parlamentu pokud správně to chápu. Srdečně vás vítáme, pane Fanisele, a máte slovo. Uh, chairman, ladies and gentlemen. Vážené dámy a pánové, paní předsedkyně, gratuluji za to, že jste zorganizovali tento seminář, který je důležitý mm, podle mé zkušenosti nový model spolupráce mezi Evropskou unii a členskými státy. To je určitě důležité téma. Možná bychom mohli využít sloganu Hillary Clinton silněji společně. A my můžeme společně být silnější. Mám šest bodů. Předešlý řečník, řečničnice mě měla um, čtyři. Tak, zaprvé je důležité, aby parlamenty hrály svou roli v rozhodovacím procesu v záležitostech EU. Ve Finsku eh, finský parlament eh, hraje důležitou roli. Ehm, máme speciální grantovou komisi a veškeré naše výbory parlamentní a členové e, kontrolují záležitosti e, Evropské unie, což je důležité. Za druhé, bychom měli v parlamentu, nebo je tady auditní výbor, jako e, vysoká, vysoké grémium parlamentní ve Finsku, to dáno ústavou, ten auditní výbor, řekl bych, je také eh, vysoce postavené parlamentní grémium, které je eh, zodpovědné za dozor. Auditní výbor eh, hraje roli a dohlíží na evropské záležitosti. Výbor prodává přehláš, prohlášení, grantové komisy a výroční zprávu Evropského účetního dvora. A také předkládá prohlášení a ehm, jsou tady výroční eh, zprávy o Evropském mechanismu stability a Evropském eh, finanční stabilitě. Eh, Za třetí, parlamentu by mělo existovat povědomí o, tom, o zprávách Evropského účetního dvora a jeho závěrech. Eh, a tedy mm, jde o zprávy Evropského parlamentu, národních parlamentů a stejná věc se vztahuje ke speciálním, ke zvláštním zprávám dvora. Protože jsou tu nálezy a závěry, které nám eh, um, pomáhají posoudit řízení zdrojů. A je důležité vědět, eh, jak jsou tyto finanční prostředky v průběhu let využívány a kde se skrývají největší rizika. Zpráva Vora konstatuje, že pokud úřady eh, v členských státech nebo nezávislí auditoři využijí, kdyby využili všech informací, které jsou jim k dispozici, tak by mohli zabránit nebo vysledovat a eh, korigovat mm, eh, významný podíl chyb, které nastaly. To je taky důležité si uvědomit. Dále. Čtvrtý bod se zabývá korekturami. Myslím, že to není zmíněno ve zprávě dvora, jak eh, korektury eh, zvládat z pohledu národního. To by vyžaduje, aby eh, zodpovědnost byla přenesena na ministry, ministerstva, která budou zodpovědná za relevantní politické oblasti. Je tu jasná potřeba posílit, ehm, zvýšit povědomí o zprávách dvora, o jejich závěrech. Je to nutné předat Národní ministerstvu. A no, ono to nestačí. Musíme mít možnost dopa- eh, ovlivnit eh, korektury eh, na úrovni ministru, ministerské. A pokud to nebude možné, tak eh, to nebude možné odvádět tedy v tomto smyslu žádnou práci. Bátý bod. More parallel Eh, paralelních, více paralelních auditů by mělo být prováděno eh, účetním dvorem a také eh, národními auditními úřady či agenturami. Toto je zapotřebí a například co se týče výdajů v rámci strukturálního fondu nebo mm, zemědělského fondu. Měli bychom mít možnost získat dobré informace o tom, jak tyto peníze mm, byly vydány, jak byly řízeny v Evropě. Výsledky těchto paralelních auditů by mohly přinést příspěvky, eh, informace o tom, jak je možné účinněji řídit strukturální programy. A proto mm, je to důležitou součástí sdíleného managementu mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A konečně v Evropě si musíme zvolit praktičtější přístup musíme být schopni lépe implementovat eh, věc rozhodnutí, provádět rozhodnutí a čím méně byrokracie, méně administrativy mělo břemena lépe, tak jak se zmínil zástupce komise, možná bychom měli provádět eh, audity založené na eh, zhodnocení rizika. Tam, kde administrativní systémy a kontrolní systémy fungují řádně. Tam můžeme využít auditu a to by mohlo být užitečné pro snížení administrativního břemene. A ve Finsku se teď pokoušíme Ehm, udělat hodně práce a zredukovat eh, byrokracii, která není nutná a myslím, že i v Evropské unii si toho musí udělat více eh, v tomto směru. Závěrem nový vývoj v Evropské unii a v řízení. Ehm, eh, tady ehm, je to důležité tyto audity jak pro národní grémia, tak pro instituce, stejně tak pro auditní orgány Evropské unie. Aby byla možné tuto práci odvést, je zásadní, aby eh, zprávy a klíčové eh, nálezy byly sdělovány ehm, efektivním způsobem. Myslím si, že plně mohu souhlasit eh, s tím, co bylo zmíněno v poznámkách ehm, k tomuto zasedání. A sice parlamentní dohled musí být pocílen všemi dalšími nástroji, které jsou k dispozici tak to může mít velký dopad na výkonnost a na kontrolu všech jednotek a všech systémů, které jsou zaangažovány v řízení v managementu výdajů EU. A dokonce i více některé Evropská unie má, některé členské státy mají ekonomické problémy, musíme být schopni vyřešit ekonomické problémy národních ekonomik, takže eh, je, aby se zvýšila konkurenceschopnost, aby se vytvořila nová pracovní místa. Myslím, že do budoucna bude toto téma důležité, i když to není téma rozpočtové, a, ale je to aspekt, kterému bychom se měli v našich dalších diskuzích věnovat. Toto je na nejvíc důležité, aby národní parlamenty si byly vědomy hlavních závěrů eh, zpráv auditoru. A také aby se, korek, aby se nápravné kroky eh, udělaly na národní úrovni a také na straně příjemců. Ach. Eh, ještě jednou bych rád poděkoval za to, že jste zorganizovali tento seminář poprvé a možná, že v tom budeme moci pokračovat v následujících letech. Děkuji mnohokrát. My si samozřejmě klademe otázku, jak to můžeme dělat co nejlépe, jak zůstat v kontaktu. Eh, vždycky jsme se eh, třeba zlobili, když nějaká akce společná našeho parlamentu s národními parlamenty nepřinesla eh, ten kýžený výsledek. My skutečně chceme dospět k opravdovému dialogu. Evropská Eh, úroveň by měla pouze odrážet také národní úroveň na evropské úrovni, eh, protože někdy na národní úroveň dělá z evropské úrovně tu, která je nenáviděná a více verza. Ale mm, přece jenom máme přece stejná přání a stejné problémy a měli bychom to také společně překonat. Pro mě je důležité, abychom eh, si uvědomili, proč to děláme. Proč tady hovoříme? Eh, Nedělá, nejedná se přece o to, abychom tady seděli do doby, než bude koktejl. My skutečně chceme jednotlivým státům pomoci zlepšit situaci. Chceme zlepšit i evropskou úroveň. My jsme pochopili, že musíme posílit výměnu informací, aby tady existovalo vzájemné pochopení, oč se vlastně jedná. A teď se mm, přičetla, že si přeje eh, slovo zástupce z Lotyšska. Prosím. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. <clears throat> Dovolte, abych eh, vyjádřil několik připomínek k tomu, co tady řekl finský kolega. Absolutně souhlasím s tím, že národní parlamenty hrají rozhodující roli. Jedna věc, která možná tady nebyla tak moc diskutována, a to je politický dopad který by mohl zničit užitečnost eh, prostři- eh, fondů. Například v Lotyšsku. Eh, státní kontrola máme tedy úřad, který zkoumá vydávání peněz. Máme také příslušný výbor v parlamentu, který kontroluje výdaje a struktura, která je podobná účetnímu dvoru. Velice intenzivně se kontrolovaly výdaje v oblasti zemědělství, v přístavech, v infrastrukturních projektech na hranicích ale mnohé ztrácí na významu vzhledem k vývoji v Rusku. Víte, že bývalé postsovětské státy byly největší obětí. My máme tři přístavy. A logistika byla orientována na eh, tu osu západ-východ, východ-západ. Po událostech na Ukrajině výměna zboží klesla, stejně tak jako objem hospodářských aktivit v přístavech. Ku příkladu v přístavu v Rize byly vybudovány velké infrastrukturní projekty pro zlepšení logistiky, ale protože objem vý, objem zboží přicházejícího ze Sovětského svazu bývalého byl velký. Byla nyní vytvořena nová infrastruktura, ku příkladu také na hranicích, nové skenery eh, pro kontrolu transitního zboží. To všechno bylo vytvořeno, ale ten tranzit zase teď není tak velký. No co se děje? Z evropských eh, orgánů dostáváme eh, upomínání, že bylo vydáno hodně peněz, ale Politický vliv nebyl vůbec zohledněn. Nejprve jsme měli tedy možnost zlepšit infrastruktury, my jsme ty prostředky využili, ale teď nejsou tolik využívány, tudíž ta účelovost není tak vysoká. Já souhlasím s tím, že na počátku eh, byla tato účelovost zohledněna a naše administrativa se nachází v komplikované situaci. Jsme malý stát a jsme vystaveni eh, tlaku velkému hospodářskému tlaku eh, z velkého státu a to by měla Evropská komise zohlednit. Nás se netýkají tolik Mm, e, ty problém účelovosti, ale ten politický faktor. Já chápu, že z Bruselu nebo v Bruselu se to těžko chápe. A například sankce, ty se týkají možná méně Německa, ale v zemědělské oblasti, v Pobaltí a v Polsku Vývoz v oblasti mléka, to je katastrofální dopad. My jsme postavili celou řadu objektů za evropské peníze, ale tyto závody teď fungují pouze v malém rozsahu eh, díky eh, změnám politickým, ke kterým došlo. A to by mělo být zohledněno i v sestavování rozpočtu. Děkuji. My děkujeme vám že jste, sem, že jste tady nanesl problém, který jsme neměli tak v patrnosti. Vy právem popisujete svět, který se permanentně mění a a potom se postaví někde nějaké mlékárny a pak se zhroutí vývoz. To jsou přesně problémy, s kterými denodenně jsme konfrontováni eh, a musíme mm, se s tím vyrovnat. A v tomto případě musíme pomoci vaší členské zemi, aby se s tím mohla vyrovnat ona. My dnes máme úplně jiné problémy, než jsme měli před rokem, před dvěma či před pěti lety. Když jsem já přišla do eh, výboru pro rozpo- kontrolu rozpočtu před 13 lety, jsme se zaobírali jinými věcmi a z dnešního pohledu se mi zdá být minulost přece jenom těmi, eh, tou star, těmi starými dobrými časy, kde problémy v poměru s problémy dneska, dneška vůbec nebyly tak velké. Ale je důležité na to upozorňovat. ta otázka, jak se přizpůsobovat stále se měnícímu světu, je samozřejmě velmi aktuální, ale také obtížná z hlediska sledování projektu. Když se podíváme na tyto projekty, o kterých jste hovořil, si můžeme jenom rvat vlasy na hlavě. Ehm, můžeme jenom doufat, že se tady situace znormalizuje a že tady nebylo napácháno příliš mnoho zkoško, tedy lépe řečeno, že to nebude stát tolik peněz. Já se chci zeptat analýzy ještě jednou, jakým způsobem ona pohlíží na situaci protože my se všímáme na našem výboru, že svět jako by se nám rozpadal do zemí dárců a do zemí příjemců. Zemím dárcům není eh, nic dost dobré, zemím příjemcům není, eh, ne, ti nemají stále dost. Eh, ale je třeba, aby všechny země kontrolovaly se zaměřovali na efektivitu výdajů. Já vím, že tady jsou specifické rozdíly i ve vnímání významu Evropské unie pro tu kterou evropskou zemi. Já si myslím, že Evropská unie by měla být eh, stejně významná pro každou zemi, ať už dostává víc nebo méně peněz, protože se snad spíš jedná o společnou sílu, eh, který každý může mít jenom právě díky této pospolitosti. Měla bych vás požádat o stanovisko. Well, uh, good question, I would say. To, bych, to je dobrá otázka, bych řekl. But I think it's a problem that, uh... Já si myslím, že to je co? problém, e, protože je třeba posílit Eh, vizi či význam Evropy v členských státech. Jak docílit lepší spolupráce? V záležitosti sdíleného řízení i Rada nese svou odpovědnost této záležitosti. Já si toho všímám často, když rada, například ECOFIN, jedná s Evropským účetním dvorem, No, myslím si, že rada by měla věnovat e, více pozornosti této záležitosti a ECOFNO. ECOFNO by mělo zaznít, ministři, podívejte se na to a v jednotlivých zemích by se těm příslušným ministrům mělo říct, no podívejte se na to, jak vypadá zpráva Evropského účetního dvora, jak s ní nakládáte na vašich zasedáních. Protože každý členský stát je součástí celého toho díla. A důležité je, aby tady došlo eh, k posílení této úrovně také na národní úrovni, abychom posílili jaksi ten obraz Evropy a toho povědomí, že každý stát je odpovědný i za evropskou úroveň. Já, Lazaro no, kolega Lazaro mi řekl, že byl na radě a musel čtyři hodiny čekat, než ho přizvali na ECOFIN. Jak se zajímají členské státy, jak se zajímá rada o práci Evropského účetního dvora? Smím se vás na to zeptat? Eh, um, all stakeholders should be interested in the work of the uh, Všichni aktéři by se měli zajímat o zprávu Evropského účetního dvora, když se jedná o hodnocení výkonu a o to, jak a co lze udělat pro zlepšení tohoto výkonu. Za prvé, členské státy budou potřebovat, budou muset rozhodnout předem, jaké výsledky a jaký dopad chtějí dosáhnout při navrhování projektu do operačního projektu, eh, programu. Pardon. To je velice důležité. A komise by měla mít eh, společné hlavní směry pro všechny členské státy, když se jedná o akceptanci eh, operačních programů. Měla Mělo by tady být propojení s politickými cíly, které jsou definovány v desetileté strategii, protože my jsme ve zprávě zmiňovali, že tady není příliš velké propojení například mezi strategií cíle Evropy Evropa 2020 s partnerskými dohodami a operačními programy ve členských státech. Hmm, to znamená, oba aktéři, jak Členské státy tak komise musí předem stanovit, jaké jsou cíle při kofinancování projektu. Děkuji. Děkuji vám. Teď je to jako hodina pravdy. E, takže teď e, dám slovo paní zpravodajce. Martino, co zůstává z té zprávy o sdíleném řízení? Co musí zůstat a co bychom chtěli dát kolegům, položit jim na srdce, než dám slovo kolegovi Celerovi? Prosím. Uh, no, možná nejdůležitější věcí, která by měla zůstat jako zpráva, jako poselství, je sejít se všichni příště na slyšení, být otevření, nebát se Evropského parlamentu ani uh, Eh, zpravodajů, obávat se toho, že zpravodajové pro udělení rozpočtu by tady chtěli udělovat nějaké lekce. Jedna o těch věcech naprosto otevřeně, to je to, co jsme tady postrádali minulý rok. A já se zlobím tak trochu na mého pardon, závidím trochu mému kolegovi, že on má tuto možnost hovořit se zástupci Národního parlamentu, kterou já jsem loni neměla. Neměňme to, pojďme se každoročně scházet a uh, Nebojme se. My nejsme eh, tady žádné bestie. Eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme hezcí a máme rádi diskusy. Děkuji mnohokrát. Můžeme ale i kousat, umíme i kousat. Takže já bych teď dala slovo panu kolegovi Celerovi jako zpravodovi pro udělání rozpočtu za rok 2015. On udělá tedy závěrečné slovo, čili já už teď bych vás ráda pozvala na koktejl, který jsme připravili ve druhém patře. Po skončení této akce srdečně vás veme na číši vína. Víte, že to, co jste od nás dostali, už jste dlouho, už jste zaplatili a my budeme mít radost, když se účastní i vaši spolupracovníci, i naši spolupracovníci a možná jedno poselství na cestu. Je to nesmírně důležité právě finišujeme návrh evropského eh, veřejného žalobce a eh, snažili jsme se vypracovat něco, co by lépe chránilo evropskou úroveň před podpody, kdyby eh, aby skutečně byly také aktivní eh, příslušné orgány vymáhání práva eh, v jednotlivých členských státech a mm, eh, v, mm, také v této souvislosti je třeba pohlížet na naší snahu ustavit ten úřad veřejného evropského žalobce, to je spíše finanční úloha, která by měla tady mm, působit v této oblasti. Teď národní parlamenty by měly vědět, že my máme problémy schvalovat projekty pro země, které mají námitky, co se týká eh, toho, že by měl úřad veřejného evropského žalobce zasahovat i do jejich záležitostí. Hmm, eh, existuje tady souvislost mezi ochranou evropských finančních zájmů a zásahem z evropské úrovně protože, a tady bych vám mohla jmenovat celá, celou řadu příkladů, eh, bohužel se nemůžeme s eh, pokojit s fungováním určitých justičních úřadů v určitých členských státech. A teď musí eh, pronést závěrečné slovo kolega Celny. Nejprve ale chci poděkovat srdečně všem za to, že jste přišli. Sekretariátu děkuji za zorganizování tohoto nesnadného setkání. Pane Celere, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My v Němčině máme takové úsloví, každý začátek je těžký. Opakovaně se to hovořilo o tom, že to vůbec nebylo snadné zorganizovat toto setkání s vámi jako zástupci národních parlamentů, regionů a členy Evropského parlamentu. Tady u příležitosti zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu, ale je docela jasně vidět, že spolupráce je nutná. Co mně je líto, že kolegové z výboru KONT tady nebyli v počtu, jaký bych si já přál, především ale postrádám kolegy z výborů, které mají ve své kompetenci témata, která jsme tu probírali, třeba kolegové ze zemědělského výboru. Oni vždycky chtějí, abychom spolupracovali s národními instancemi, s národními zástupci, ale doufejme, že tohle se ještě zlepší, protože my společně zvýšíme uh, tlak na to, aby se efektivně využívaly prostředky, především v rámci těch cílů a časových rámců, které máme. My ten tlak sami budeme zvyšovat. Je jasné, ukázalo se jasně, že podpory z EU regiony rády přijímají především tam, kde regiony mají tu odpovědnost, tím radši to přijímají je to nástroj, který jinak k dispozici nemají. Ale to není nic samozřejmého. To prostě není vánoční dáreček, který najdete ležet pod vánočním stromečkem, ale je třeba to připravit, vypracovat a pak samozřejmě dokázat i nějaký úspěch a zájem regionu podílet se na dosahování celoevropských cílů. A už tady opakovaně bylo řečeno, že jsou omezeny i evropské rozpočtové prostředky. Na okraji jsme se zmínili i otázky, dotkli i otázky Brexitu. Když dojde k tomu, že odejde jedna z velkých dárcovských zemí, tak samozřejmě tady bude nová otázka velikosti rozpočtu a používání prostředků. To znamená, že otázka stálého sledování v souvislosti s cíly, které máme a nástroji, které máme, bude nadále důležité. Budeme prostě sledovat, za to všechno nadále hraje a ladí. K tomu budeme potřebovat vaši podporu. A myslím si, že první krok jsme očinili. Jsem rád, že se tolik kolegů vydalo do Bruselu a doufám, že dialog, který jsme dnes odstartovali, bude pokračovat i nadále. Děkuji vám. Děkuji. Tímto uzavírám zasedání a můžete se k nám připojit na koktejl na druhém poschodí.